Ladies and gentlemen, good afternoon. Dámy a pánové, dobré odpoledne. Myslím, že můžeme začít. Uh, Vážení kolegové, milí hosté, já se jmenuji Pavel Svoboda a je pro mne ctí jako z tituly předsedy výboru pro právní záležitosti zahájit naší první, eh, náš první seminář či workshop v tomto volebním eh, období a budeme hovořit o budoucnosti evropského práva a chci poděkovat přítomným eh, prezentujícím a také oddělení, politickému oddělení, které se podílelo na organizaci naší úlohou není jenom vytvářet zákony, to znamená účastnit se legislativního Eh, procesu, ale naší úlohou je také celkově propagovat celý, celé to, mm, celý ten objem práva, který existuje. A právě tento workshop je určen tomuto cíli. Vybrali jsme pět konkrétních témat, která představují jednotlivé cesty budoucího vývoje evropského právo. Nejdříve se dozvíme něco o aplikaci eh, uplatňování evropského práva jako vnitrost státního práva. Jak víte, vnitro státní soudy jsou také evropskými soudy a uplatňují při svých rozhodnutích evropské právo v celé řadě věcí a evropské právo se za eh, léta změnilo a vnitrostátní soudci již eh, s větším klidem a s větším pochopením uplatňují evropské právo a to samo naopak narostlo jak ve svém objemu, tak doufám také v kvalitě. A máme na toto téma dva přednášející. To je první téma. Za druhé, všichni víte, že tento výbor má zastřešující odpovědnost pro monitorování uplatňování evropského práva a, práva a k tomu připravuje výroční zprávu. Paní doktorka Balesteros bude hovořit o různých e, systémech či e, způsobech, jak tento monitorovací nástroj naplňovat. Potom budeme hovořit o e, soukromém právu mezinárodním, evropském a Eh, paní profesorka Kramerová již v minulosti zde přednášela a jsem přesvědčen, že její pohled na věc bude pro náš výbor velmi přínosný. Zajímají nás zejména ty mm, věci, kde jde o vzájemné, roz, eh, vzájemné uznávání rozsudků a rozhodnutí. A na třetí téma mm, budou, na další téma budou hovořit dva odborníci na eh, právo duševního vlastnictví, kde za poslední roky došlo k zajímavým inovacím, jako je evropský patent a rozvoj v oblasti ochrany ochranných známek. A na pos, tedy mm, jako poslední eh, téma jsou odborníci ze Skula Superiore Santa Ana, E, italští odborníci, kteří budou hovořit o zcela nové právní oblasti, e, která je navázána na automatizovaný systém a robotický systém e, to je, souvisí s tématem odpovědnosti. Kdo nese právní odpovědnost za rozhodnutí, které je učiněno technologiemi roboty? po prezentacích bude také prostor na diskusy. Chci upozornit na skutečnost, že každý z účastníků připravil písemný příspěvek, který je zde k dispozici ve výtisku a je také online. První naším odborníkem je doktor Wolfgang Heusel, který je ředitelem eh, Evropské akademie Evropského práva. Pane doktore, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, za úvod a za pozvání. Já využiji možnosti, které zde máme, to znamená tlumočení a budu hovořit mateřským jazykem, což bude jednodušší a plynější, ale eh, na otázky mohu potom odpovídat též anglicky, pokud to bude žádoucí. Dámy a pánové, je to pro mě velká čest a potěšení, že zde mohu dnes vám popovídat pohovořit o tématu, což je v podstatě banální téma role a odpovědnost národních soudců při aplikaci eh, uplatňování evropského práva. To je téma, které vlastně se týká fungování Evropské unie jakožto právního společenství, jakožto společenství, které je založeno na ústřední roli práva. A vy jakožto právní výbor tedy té mé, respektive v té mé přednášce nejde ani tak o budoucí vývoj evropského práva, ale spíše o předpoklady pro vytvoření předpokladů pro jeho co nejširší uplatňování. Je potřeba si tedy vyjasnit, jakou roli hrají národní soudci tady v tomto provádění evropského práva. Já jsem tu přednášku nazval trošku jinak, nejde o experiences, o zkušenosti, ale enforcing, eh, vymáhání nebo uplatňování evropského práva. Vlastně bude, musíme také, by, museli bychom připravit také empirickou studii, kde bychom hovořili o zkušenostech, ale k tomu jsem bohužel neměl příležitost záležitost. Takže co se týká odpovědnosti národních soudců za uplatňování eh, evropského práva, bych chtěl ilustrovat na různých postupech, které stručně představím, které tedy budu tedy krátce hovořit o základních, dvou základních principech evropského práva, které Eh, a o jeho předpokladech pro jeho uplatňování a také o postupu o vlastně soudním dialogu mezi národními vnitrostátními soudy a Evropským soudem, který by měl být institucionalizován. Potom budu hovořit o procesní oblasti, ve kterém se samozřejmě národní soudci dnes musí vyznat a pokud tedy chtějí uh, skutečně využívat nástroje pro justiční spolupráci v oblasti eh, občanského i trestního práva a kde samozřejmě existuje různých, různé možnosti, jak ještě zlepšit efektivnost a funkčnost těchto nástrojů. Na závěr bych potom eh, uvedl, že samozřejmě tyto schopnosti a znalosti na vnitrostátních soudců mohou být skutečně efektivní při uplatňování evropského práva pouze tehdy, pokud je dostatečným způsobem vzdělán a pokud má také možnosti dalšího celoživotního vzdělávání, a to jak na národní, tak na evropské úrovni. Chtěl bych ještě říct si pár slov o sobě. Já jsem, jak již předseda řekl, ředitel Evropské právní akademie. Vznikla v 90. letech jakožto instituce Evropského parlamentu právě na základě iniciativ tehdejšího vnitřního trhu v roce 92. Všichni političtí aktéři si byli vědomí toho, že bez funkčního eh, vnitřního trhu ani vlastně soudci a pracovníci spravedlnosti na národní úrovni nebudou moci plnit tu odpovědnost, která vlastně vyplývá z aplikace národního eh, evropského práva. V té době jsem, předtím jsem v Německu působil jakožto soudce zemského soudu, takže mám také své vlastní zkušenosti z této oblasti. Ehm, pokud se jednalo o otázku, jakým způsobem je tedy uplatňováno evropské právo, tak tehdy byla myšlenka, že to je spíše eh, záležitostí soudu vyšších instancí, ale to jsem chtěl pouze předeslat před vlastní prezentací. Chtěl bych říci, že v souvislosti s odpovědností vnitrostátních soudců je potřeba splnit dva předpoklady. Jednak jsou to ty předpoklady pro samotného vnitrostátního soudce, který vlastně není jakožto svým vzděláním vzděláván primárně k uplatňování evropského práva a k jeho vymáhání. Na druhé straně je zde také velký požadavek nebo předpoklad, související s odpovědností na národní úrovni za Evropskou unii. Za Evropskou unii, která musí být budována na eh, platném právu a vlastně, eh, které bude efektivně uplatňováno a musí být co více decentralizovaněji bude uplatňováno, tak tím samozřejmě bude efektivnější. Také je stále větší rozsah oblast působnosti evropského práva, se kterým se samozřejmě musí vnitrostátní soudci seznamovat. Aby byli schopni národní soudci uplatňovat a převádět tady tento stále se rozšiřují rozhodující oblast toho AKI, tak Evropský soudní dvůr již dříve, již od 60. let vlastně uznal dva principy v evropském právu, který, které musí národní soudci uznávat a musí je také znát samozřejmě. To je vlastně e, princip přímé proveditelnosti, přímé aplikovatelnosti evropského práva, který se týká e, právních aktů a potom je to princip eh, primárnosti evropského práva, takže tyto už vlastně od 60. let Evropský soudní dvůr tyto principy stále zdůrazňoval a dále rozvíjet a samozřejmě je důležité, aby vnitrostátní soudci tyto souvislosti uznávali a v, pří, v konfliktních případech, aby byl v pří, pochybných určitých nejasných případech, aby pří, dokázal případně také případně položit relevantní otázky Evropskému soudnímu dvoru. K tomu existuje ten postup, který v zásadě všichni znají a i tak vlastně zase záleží na tom, jakým způsobem položí ten národní soudce otázku a kdy je ten vhodný okamžik, kdy má položit. V roce 2011 na základě podnětu Evropského parlamentu eh, byla zpracována studie, o našem vzdělávání eh, pracovníků, tedy národní justice v oblasti evropského práva. Ta studie byla velmi reprezentativní a jeden z výsledků byl právě, že národní soudce převážně ani neví, jak má ty otázky Evropskému soudnímu dvoru položit. Oni jsou si vědomi tohoto, že toho postupu, že existuje, ale převážně ho ani příliš nevyužívají. Takže tady ještě existuje poměrně velká potřeba eh, na další celoživotní vzdělávání v této oblasti. S rozvojem Eh, dochází také v rozvoji AKI v oblasti justice, v oblasti trestního práva i rodinného práva se vytvářejí určité nové postupy, a to urychlené, říz, urychlené soudní řízení zejména. A v tomto právě uh, už musí národní soudci předkládat eh, určité návrhy v případě eh, Evropskému soudu, takže zde má ještě větší odpovědnost než v ostatních záležitostech. Ještě pár slov, dámy a pánové, k oblasti justice, která od doby Amsterdamské smlouvy eh, byla uvedena v život, to znamená princip soudní justiční spolupráce v trestních věcech od summitu v Tampere také jde o princip vzájemného uznávání rozsudků a soudních rozhodnutí, což souvisí s mnoha nástroji, prostřednictvím kterých se prosazují v praxi a také s tím souvisí eh, vlastně soudní, eh, tím také se zvyšuje důvěra Eh, jednotlivých vnitrostátních soudů. To je vlastně něco, co nemůžeme stanovit. Ta vzájemná eh, důvěra není něco, co se může vytvořit. To je pouze něco, když soudci národního, národního práva vědí, jak, jak systémy fungují v ostatních zemích, a když tedy se používají rovnoprávné základy, základy tak aby skutečně tyto rozhodnutí soudu mohla být vzájemně uznávána od doby. Tampere tedy potom v Hágu a také ve Stockholmu byly zpracovány víceleté programy a v rámci těchto programů také bylo vytvořeno mnoho právních aktů. Nyní máme od, července, od června 2014 poprvé v, v rámci Lisabonské smlouvy není už žádný ten program podle starého způsobu, ale pouze strategické směry, které, o kterých bylo rozhodnuto v červnu 2014. Ty teď musí být uvedeny v život a ty se zaměřují v první řadě na konsolidaci. Konsolidaci to znamená, že také i ve vašem výboru je vlastně otázka, kam vlastně chceme tedy směřovat eh, s tou konsolidací těch nástrojů, jakým směrem jít například, zda je smysluplné jít směrem kodifikace v procesních aktech eh, občanského práva a trestního práva, tedy mm, na základě směrnic nebo těch vytvořených rámcových rozhodnutí. To je také jedna z otázek, která vyvstává a na kterou bude potřeba také dát odpověď, protože vznikají také nové záležitosti příležitostně, případně také legislativa, která určitým způsobem vzniká spíše z politických záležitostí. Chtěl bych několik slov říci k tomu. Je například velká skupina otázek uznávání eh, rozhodnutí v obchodních a občanských záležitostech. Je to už stará záležitost. Je to, byl to vlastně předchůdce eh, dnešní platného nařízení, které platí už od roku 1996, hm, již vlastně od založení tady této oblasti justice by měl zajišťovat jistotu a svobodu. Musí existovat eh, eh, samozřejmě určitý eh, do jisté míry harmonizovaný postup rozhodování v záležitostech jednotného trhu. Je to nařízení Brusel 1 například. V této oblasti existují konkrétní nařízení, a dochází také k dalšímu rozvoji v této oblasti. Je jasné, že národní eh, soudci, kteří vlastně přímo musí aplikovat a používat tato nařízení v rámci přeshraničních eh, záležitostí, tak musí samozřejmě s tím být obeznámeni a vědět, jak tato nařízení fungují. Potom se to týká insolvence například v případě e, koncernů, přeshraničních nadnárodních společností. Tady vlastně jsou zase konkrétní specifické požadavky na konkrétní soudy a také stále e, více nabývá významu ten systém v rámci evropského rodinného práva, to znamená příslušnost e, v rámci případ, v případě rozhodování roz, roz, ohledně rozvodu, vyplácení výživného a tak dále co se týká spolupráce v oblasti civilní justice. Potom eh, jako poslední bod, který je zde uveden, eh, návrh komise ke zřízení eh, určitého trestního veřejného, úřadu veřejného žalce k ochranu finančních zájmů Evropské unie, který samozřejmě by měl mít ještě potenciál dále se rozšiřovat na eh, tyto trestní případy důležit, velkého významu a důležitého rozsahu. Zde je například přígram, eh, případ evropského zatýkacího rozkazu, který velice rychle byl schválen. V souvislosti s tím eh, existují i různé další instrumenty, například zatýkací rozkaz v některých konkrétních, v některých zemích je používán na konkrétní případy. Ne, zase v některých případech nemusí být příliš proveditelný. Chybí tady určitý konsistentní přístup, jak tyto jednotlivé nástroje propojovat, jak je vzájemně využívat. A bohužel ta mezivládní spolupráce ještě eh, znamená to, že ta spolupráce v těchto v některých oblastech není dokonalá. Dámy a pánové, co se týká obsahových témat, těch obsahů nebo témat, kterými se musí zabývat jednotliví národní soudci a v rámci prosazování evropského práva, zmínil jsem se zde například o otázce přeshraničního eh, aplikace, aplikace přes, práva přeshraničních případech, občanském soudním řízení. Samozřejmě soudci musí tady toto vědět a když se pou, má použít zahraniční právo, právo jiné mě, tak samozřejmě musí být obeznámeni s tím, co tento soudní systém obsahuje. Já samozřejmě se nebudu dopodrobna zabývat tady všemi těmito požadavky i souvisejícími s požadavky na další vzdělávání soudců je důležité, aby to další celoživotní vzdělávání justičních pracovníků probíhalo v národních institucích vzdělávacích, ale je zde také velká odpovědnost na Evropské unii, to znamená, Evropská unie má e, kompetence zejména v oblasti podpory celoživotního vzdělávání soudců a to se musí ještě nadále rozšiřovat, nejen zahrnovat soudce a státní zástupce, ale také vlastně eh, právní zástupce, protože je důležité, protože ti vlastně eh, státní zástupci jsou někdy ti první, kteří vlastně se s daným případem setkají. Děkuji. Well, thank you very much, eh, Dr. Děkuji vám, pane doktore, za velmi zajímavou prezentaci. Ukázal jste různé aspekty evropského práva, které musí eh, vnitrostátní soudce mít na paměti při plnění svých eh, profesních povinností. Mm, došlo k zázraku tady, protože vidím, že eh, po druhém bodu na pořadu jednání jsme již předběhli, nebo jsme trošičku napřed s naším programem, což je velmi žádoucí, ale máme tu ještě druhého eh, prezentujícího, pana profesora Štoce. Máte prosím slovo. Děkuji, pane předsedo. Já vám děkuji za pozvání. Jsem generálním ředitelem na Evropském soudním dvoře a předseda soudu mě řekl, abych předal jeho přání k úspěchu této konference. Téma, které jste zaradil na pořad jednání, to znamená uplatňování evropského práva národními jurisdikcemi, to je věc, kterou se Evropský soudní dvůr obzvláště zabývá ve své každodenní práci. Prostřednictvím článku 267, tedy řízení o předběžné otázce, Evropský soudní dvůr pomáhá členským státům, které mají problém uplatňovat evropské právo v kontextu národního práva. Systémy zavedené článkem 267 navazují přímou spolupráci mezi soudy, národními soudy a Evropským soudním dvorem. V rámci této spolupráce se národní soudy přímo podílejí na dobré aplikaci a jednotné interpretaci evropského práva a také uplatňování práv, které mají jednotlivci. Ve svém stručném vystoupení uvedu pár obecných eh, poznámek, které se týkají místa řízení o předběžné otázce eh, v obecném prostředí. Je to případ, eh, který je tedy eh, velkým podílem v naší aktivitě. Je důležité toto zmínit, eh, abyste si uvědomili důležitost této aktivity. Mezi lety 2009 a 2013 počet rozsudků soudu zrostl o 20 až na 700 případů. Ve stejném období počet řízení o předběžné otázce vstoupil o 60 z 259 z roku 2009 na 413 v roce 2013. V roce 2009 těch žádostí o rozhodnutí v předběžné otázce bylo asi 40 soudní aktivity soudu. V roce 2013 tyto předběžné otázky představovaly už asi 60 aktivity soudu. Tato čísla pro tento rok 2014 eh, nejsou ohrožena v roce, nebo tedy k 30. červnu jsme už měli 242 předběžných otázek, které představovaly 71 soudní aktivity Evropského soudního dvora. To znamená více než dvě třetiny všech řešených eh, případů. To jsou tedy otázky od národních soudů. Tyto žádosti se týkají celé řady oblastí. Velký počet se týká ustanovení týkajících se prostoru svobody, bezpečnosti a demokracie, ochrany spotřebitelů, fiskality nebo volného pohybu osob. Pokud jde o rozdělení těchto žádostí podle členských států, také Německé soudy jsou v čele tabulky té naší klientely v uvozovkách, mají 21,5 všech žádostí, které byly předloženy v roce 2013. Dále Itálie 13,7%, Nizozemsko 9,7%, Belgie 5,7% a Francie 5,3%. U těch desíti členských států, které vstoupily do Unie v roce 2004, tak to procento za rok 2013 je 15 dohromady Rumunsko 3,56 a Bulharsko 2,22 Konečně 26. května tohoto roku jsme dostali také první žádost od chorvatského soudu. Tato první část se týká ekologického práva, práva v oblasti životního prostředí. Dámy a pánové, v září 2012 byl přijat nový jednací řád a soudního dvora, který bere v úvahu tento vývoj a tomto novém jednacím řádu už je zakotveno dominantní místo těchto řízení od předběžných otázkách. Hlavní cíle tohoto jednacího řádu je omezení pravidel, které byly obsaženy ve starém jednacím řádu, aby se věnovalo více místa řízení o předběžných otázkách, aby se zkrátilo trvání řízení a tak dále. K tomuto poslednímu bodu odpověď na žádosti o odpověď na přiběžnou otázku, jak dlouho tedy trvá. Původně to bylo 23,5 měsíců v roce 2004, 17 měsíců v roce 2009 a 16,3 měsíce v roce 2013. Čísla na rok 2014 jsou ještě lepší z tohoto hlediska. V případě, že se jedná o naléhavou žádost o odpověď na předběžnou otázku, tak eh, je tato žádost řešena přednostně. O naléhavé záležitosti a ty jsou řešeny za šest týdnů až eh, osm týdnů, takže dva měsíce. Evropský soudní dvůr řeší mezi dvěma až čtyřmi naléhavými řízeními o předběžné otázce každý rok. Dámy a pánové, ta témata, která jsou řešena v řízení o předběžných otázkách, jsou velmi různorodá já se zaměřím pouze na aktuální otázky z hlediska Evropského soudního dvora. A to jsou dvě procedurální připomínky a jedna připomínka, která se týká podstaty a sice uplatňování listiny základních práv na národní úrovni. Pokud jde o ty procedurální připomínky, tak ty se týkají nekompetentnosti soudu odpovědět na předběžnou otázku a za druhé přijatelnost těchto předběžných otázek. Článek 53 odstavec 2 jednacího řádu soudního dvora říká, že jakmile soud zjevně není kompetentní, aby rozhodnul v určité otázce, jakmile, nebo jakmile nějaká ta žádost je uh, nepřijatelná, tak generální advokát může rozhodnout, že eh, nebude pokračovat v řízení a vydá tedy odůvodněné rozhodnutí. Otázky, které se týkají kompetence soudního dvora, stejně jako přijatelnost eh, žádostí, tyto dvě věci jsou eh, zkoumány evropskými soudci. Podle konstantní judikatury, tak eh, předběžné otázky podle článku 267 eh, probíhají tak, že Evropský soudní dvůr eh, interpretuje evropské právo z hlediska kompetencí, které jsou dány Evropské unii. Mohou se objevit dva případy za prvé evropský, nebo tedy národní soudce položí otázku a požádá soud, aby posoudil slučitelnost nějakého národního ustanovení s právem Unie. Evropský soudní dvůr není ale kompetentní, aby interpretoval národní právo. Evropský soudní dvůr může interpretovat pouze právo Unie. Normálně tedy by Evropský soudní dvůr měl prohlásit, že není kompetentní, aby odpověděl na takovouto otázku, která se týká slučitelnosti národního ustanovení s evropským právem. Spíše než aby ale soud eh, odmítnul tuto otázku z důvodu nekompetentnosti, taky přeformuluje a zašle Národnímu soudci interpretaci evropského práva, která bude obsahovat prvky, které tomuto soudci umožní posoudit eh, slučitelnost eh, národní národního ustanovení eh, s evropským právem. Takže to není tedy odmítnuto kvůli tomu, že soud by byl nekompetentní, ale soud přeformuluje tuto otázku a poskytne odpověď, která bude Národnímu soudu užitečná. Já jsem dlouho pracoval na soudu nebo v soudu i v kabinetě soudce Často dělají tedy národní soudci tuto chybu, ale tato chyba nakonec zůstává bez následku. Druhá hypotéza, která se také týká kompetentnosti, to je věc, kdy se hovoří o čistě interních záležitostech. Jedná se tedy o okolnosti, kde všechny ty náležitosti sporu jsou omezeny na národní území. V tom případě tedy Evropský soudní dvůr není kompetentní, aby rozhodoval o záležitostech, které se týkají zatykače, který vydal bulharský stát na bulharského občana, který odmítnul předložit při kontrole na bulharském území svůj bulharský občanský průkaz. Takže to jsou zcela tedy národní záležitosti a zde soud prohlásil, nebo Evropský soudní dvůr prohlásil, že je nekompetentní, aby rozhodnul v této otázce, protože to vůbec nesouvisí s evropským právem. Ale ne všechny případy jsou takto zjevné. V jiné věci, kde se hovořilo o povinnosti rodičů nechat očkovat své děti proti některým nemocem, slovenský soud se obrátil na Evropský soudní dvůr. Týkalo se to ustanovení, národního ustanovení o povinném očkování. Evropský soudní dvůr měl ale pocit, že by to mělo být řešeno podle evropského práva. A ten slovenský Soud se ptal, zda článek 168 by měl být interpretován tak, že cíle v oblasti prevence neumožňují občanů Unie, aby se protivil povinnému očkování. Evropský soudní dvůr usoudil, že tento článek smlouvy o fungování Evropské unie neukládá státům žádnou povinnost očkovat nezletilé děti, takže Evropský soudní dvůr prohlásil, že není kompetentní, aby v této věci rozhodl. Pane předsedo, otázky týkající se kompetence jsou předmětem velmi předběžného zkoumání, předběžného šetření Evropského soudního dvora. A když Evropský soudní dvůr v této velmi předběžné fázi vidí, že není kompetentní, aby reagoval na takovouto otázku, tak odmítne přijmout eh, tuto předběžnou otázku, protože není tedy k jejímu zodpovězení kompetentní. Druhá procedurální připomínka se týká dalšího článku procesního řádu, to je článek 8, 94. Poprvé se v tomto řádu uvádí nějaké minimální požadavky, které musí být splněny, aby národní dotaz od národního soudce byl přijatelný. Jsou zde tři požadavky. Musí zde být eh, představen spor, tedy shodnujícím způsobem, a potom eh, další důkazy, které byly konstatovány tím Národním soudem. Za druhé zde musí být eh, obsaženy ty národní eh, ustanovení a národní eh, judikatura, pokud je to nutné. A za třetí tedy seznam důvodů, které vedly Národní soud k tomu, že začal uvažovat o kompatibilitě nebo o možnosti výkladu evropského práva v souvislosti s touto věcí. Já se vyjádřím k tomu, co říkal pan doktor Heusel. Soudci samozřejmě musí znát podmínky, za kterých se mohou obrátit na Evropský soudní dvůr a zejména požadavky, které vyplývají z nového procesního řádu. Možná by bylo zajímavé v tomto smyslu zaznamenat jednu věc. Evropský soudní dvůr má na svých internetových stránkách doporučení. Je to šestistránkový dokument, dokument doporučení Evropského soudního dvora národním soudům ohledně předkládání předběžných otázek. To jsou velmi užitečné dokumenty, je to tedy velmi užitečný dokument, který by měl přečíst každý národní soudce, než se rozhodne poslat dotaz Evropskému soudnímu dvoru. Pokud eh, ty žádosti neodpovídají, nesplňují tyto formální náležitosti, tak je Evropský soudní dvůr okamžitě odmítne jako nepřijatelné. Evropský soudní dvůr musí být dobře informován o důvodech proč je tato žádost předkládána a proto je velmi důležité aby národní soudce tuto formu dodržel. případy kdy Evropský soudní dvůr odmítne nějakou otázku, protože není kompetentní, tak to je každý rok 6%. Není to tedy nějak mimořádné číslo, ale v každém případě je to viditelné. Má poslední poznámka a vidím, že čas už vypršel, tak proto to trošičku zkrátím. Je otázka uplatnitelnosti listiny základních práv na národní úrovni. Zde musím říci, že je jasné, že listina základních práv platí plně. V oblasti derivovaného práva, tedy v oblasti práva, které je vytvářeno orgány Evropské unie, zejména Evropským parlamentem, ale pokud jde o uplatňování listiny na národní úrovni, tak článek 51 odstavec 1 listiny základních práv říká, že listina se uplatňuje pouze do té míry, kdy právo Unie je prováděno. To je tedy ten termín prováděno na národní úrovni. A tady v nedávném rozsudku z roku 2013 soud upřesňuje podmínky, kdy se listina provádí nebo tedy uplatňuje na národní úrovni a říká se zde velmi jasně, že základní práva zaručená listinou musí být dodržována, když národní legislativa vstupuje do pole působnosti práva Unie. Takže je zde perfektní konzistentnost mezi aplikací derivovaného práva které členské státy musí dodržovat a uplatňováním listiny na národní úrovni. To je řešení, které přijal Evropský soudní dvůr a to umožňuje zajistit konzistentnost evropského práva, které je stanoveno smlouvami a listinou a je to logické a jednoduché pro aplikaci ze strany národních soudců, když tedy státy musí dodržovat evropské právo, tak eh, tam se uplatňuje i listina. Naopak, když členské státy jednají v rámci svých vlastních kompetencí mimo rámec aplikace práva Unie, tak eh, listina neplatí. Někteří autoři tuto judikaturu spochybnili, dokonce i některé soudy vyjádřili jisté pochybnosti ale zde můžeme odpovědět, že Evropský soudní dvůr na rozdíl od národních ústavních soudů a na rozdíl od Evropského soudu pro lidská práva, Evropský soudní dvůr v Lucemburku není jurisdikcí, která by byla specializovaná na základní práva. Úkolem Evropského soudního dvora je širší protože Evropský soudní dvor interpretuje celé evropské právo, celé právo Unie, která, které pokrývá spoustu oblastí, takže zde není žádná konkurence mezi Evropským soudním dvorem v Lucemburku a dalšími soudy, které jsou specializované na základní práva. Hovořil jsem eh, trošičku dlouho, já se omlouvám, pane předsedo, ale budu později připraven reagovat na dotazy. Děkuji. Uh, uh, Děkuji, pane profesore Štoci. Máme zde třetího prezentujícího, či třetí prezentující předtím, než bude zahájena diskuse a je to paní doktorka Marta Balesteros. Máte slovo. Hello. Um, thank you very much for uh, inviting. Eh, dobré odpoledne, děkujeme za pozvání na dnešní seminář. Já se jmenuji uh, Marta Balesteros, pracuji pro Milie, což je eh, poradenská firma, která eh, poskytuje poradenství v souvislosti s politikami evropských institucí a to zejména v oblasti eh, životního prostředí, spotřebitelských věcí, zdravotních záležitostí a podobně. Já budu hovořit o provádění evropského práva a to na úvod bych ráda vyjasnila některé termíny, které používáme. Potom budu hovořit o e, trendech, které vidíme při transpozici evropského právo, potom o nástrojích, které existují na evropské úrovni, aby byl zajištěn soulad a potom, jaké jsou evropské pilotní e, postupy v oblasti eh, řízení o porušení. Eh, mé vystoupení a to, co je k dispozici v tisku a také na webových stránkách. Eh, cílem tohoto vystoupení je mm, snaha Um, posílit, tedy posílit potřebu silné evropské politiky v oblasti monitoringu a výkonu na evropské úrovni, nikoli na té vnitrostátní, jak o tom hovořili předřečníci. A sem patří tedy aktivity Evropského parlamentu jakož i komise e, termíny, které se běžně používají je termín transpozice, přenesení, to je právní a regulatorní akt, jehož cílem je zapracovat evropskou legislativu do vnitrostátního uh, rámce. Pak se používá eh, o slovo application, aplikace či provádění, to znamená, jakým způsobem je potom toto v praxi prováděno na úrovni členských států. Implementace tedy zahrnuje jak transpozici, tak uplatňování. A potom hovoříme, používáme slovo enforcement jako výkon eh, tohoto práva, to znamená opatření veřejných orgánů s cílem zajistit dohlížet na provádění evropského právu, tedy obojí implementaci, to znamená provádění, eh, transpozici a provádění. Klíčové výstupy našeho výzkumu jsou následující. Obecně řečeno, a budu se věnovat detailům, obecně řečeno, zjišťujeme, že tady jsou dlouho přetrvávající problémy při implementaci evropského práva a že komise s obtí uh, že mi zajišťuje systematickou implementaci evropského právo. Jednak se obtížně nalézají všechny ty, všechna ta porušení a obtížně se též napravují. A z tohoto důvodu hovoříme o účinnosti, míře účinnosti různých nástrojů, které má komise k dispozici při výkonu této funkce. E, transpozice Komise má za úkol monitorovat včasnou a řádnou transpozici směrnic. To je priorita, která je zmiňována v několika dokumentech, ale zejména v různých výročních eh, zprávách při monitorování implementace evropského práva. Ty zprávy jsou každoročně publikovány existuje v transpozici obecný trend, kdy členské státy odkládají transpozici evropské legislativy a v té poslední výroční zprávě z roku 2000, za rok 2002 tam se uvádí, že většina členských států byla předmětem řízení o porušení Eh, například směrnice o energetické účinnosti budov. Tam bylo 24 států, které se tímto takto eh, provinily. Po těch řízeních o porušení ze strany komise, eh, která probíhala od letech 2009 až 2011, došlo k zlepšení situace. Nicméně komise říká a po diskusi s členskými státy je patrné, že dopad článku článku 260 TFEU, tedy smlouvy o fungování e, Evropské unie článku 260 odstavce 3 tento článek urychlil implementaci e, transpozici evropského práva v tom smyslu, že tam, kde členské státy vědí, že jsou eh, stranou tohoto řízení, eh, snaží se rychle situaci vyřešit. Tento článek, článek 263, umožňuje komisi nebo soudům ukládat pokuty za pozdní transpozici a to od samého počátku, kdy je ta věc předložena soudu, nemusí to být již v tom druhém soudním rozhodnutí. V těchto případech je potom účinnost tohoto článku taková, že vedla k navýšení posílení transpozice poté, co dojde k porušení, respektive zahájení řízení o porušení. Většina eh, ty hlavní překážky včasné a řádné transpozice jsou za prvé vágnost směrnice, a to kvůli politickým kompromisům, které během legislativního procesu jsou přijaty a tady chceme upozornit parlament eh, na to, že je důležité, aby v rámci legislativní proceduru, eh, procedury vznikla legislativa, která je přesná a jasná. Dalším potom problémem na úrovni členských států jsou různé různá řízení či postupy při, eh, pro přijímání té transponované legislativy a my bychom tady eh, z toho dovodili a doporučili pro transpozici zajistit to, aby členské státy měly eh, řádnou strukturu, která by zajistila to, že ten, kdo vyjednává za ten stát během legislativního postupu, aby tento člověk byl v kontaktu s, tím, s těmi osobami, které mají potom na starosti transpozici do vnitrostátního práva, protože to často, jak zjistil náš výzkum, tak tomu často není. Dalším doporučením by potom bylo eh, zajistit, že pokud je mm, pro účinnost konkrétního předpisu důležitá, eh, důležitý čas, pak by se mělo jít cestou nařízení, nikoli směrnice. A tady má Evropský parlament úlohu v tom, že by tlačil na komisi, aby monitoring a e, zajištění nebo dohled nad uplatňováním e, nařízení byl prováděn stejným systematickým způsobem jako u směrnic, což se zatím neděje. A když se podíváme na výroční zprávu, tak ta informace o té míře monitoringu není, e, ukazuje, že je to rozdílné. Pokud se podíváme na nástroje, které posilují eh, provádění a soulad, první, první eh, věc je, že bychom k těmto nástrojům měli mít strategický přístup. Strategický přístup, to znamená, některá by měla být po, některé ty nástroje by měly být používány systematicky a některé jenom specificky ke souvislosti s určitou směrnicí můžete Eh, nalézt detailnější analýzu těch jednotlivých nástrojů a chci zdůraznit, že ověřování souladu, pokud jde o transpozici evropského práva a ty korelanční tabulky, to by mělo být používáno systematicky, stejně jako plány pro transpozici a implementaci a to v rámci, při té kontrole a v rámci, v rámci řízení o porušení. Použití korelačních tabulek je něco, po čem Evropský parlament volá směrem ke komisi a směrem k radě. A je to věc, která by kterou by mohl tento parlament si opět vzít za svou. Existují dvě meziinstitucionální smlouvy mezi komisí a parlamentem. Jejíž cílem je zajistit, aby členské státy předložily korelační tabulky k implementaci a pokud se to nestane, tak parlament by měl dohlížet na to, aby to učinila komise a aby měla k tomu dostatek nástrojů a zdrojů. Jenom tak máme, můžeme dosáhnout řádné transpozice evropského práva kontrola na úrovni EU e, orgány Evropské unie, to je další otázka, kterou Evropský parlament v něko, při několika příležitostech vznášel. A je to něco, co je považováno za důležité, totiž aby probíhala kontrola, případně šetření, které se týkají konkrétních stížností na porušení v členských státech. Komise tuto pravomoc nemá například v oblasti životního prostředí a stává se, že když dojde k projednávání konkrétní věci, není do, dostupný dostatek důkazů k podpoření té, té, té věci důkazně. Máme konkrétní příklady, kde kontrola na úrovni EU ze strany evropských uh, Eh, orgánů, týkalo se to třeba bezpečnosti potravin, eh, eh, námořních věcí, tam to existuje. Není důvod, proč by životní prostředí také neumožnilo takové šetření, v oblasti životního prostředí nemohlo být takové šetření, které by bylo jakýmsi následným krokem na, k tomu řízení o porušení. V oblasti uplatňování či výkonu jsou tady dvě věci. Jednak evropský pilot a jednak řízení o porušení. To, ten eh, pilot je něco, k čemu dochází před tím řízením a tento nástroj vznikl v roce 2007 z iniciativy komise. Nemá to žádný právní základ v smlouvě EU a cílem tohoto nástroje napravit eh, problémy eh, usouladnění evropského práva a to tak, že byla vytvořena platforma, která spojuje komisi a členské státy eh, pro výměnu informací. Dalším cílem je snížit počet porušení a dalším cílem by bylo rychleji reagovat na stížnosti občanů. Problémem s tím evropským pilotem, problém s tím evropským pilotem je právě neexistence práv, právního základu. Máme zde článek 258, který umožňuje řízení o porušení a umožňuje členskému státu zaslat eh, nejnovější poznatky či stanoviska v případě, že má za to, že tam je porušení a členský stát má možnost předložit um, určitá svoje vyjádření. Nejdřív je zde formální eh, upozornění a potom to eh, v reakci na připomínky členského státu potom to uh, to eh, jakési stanovisko. Evropský pilot je další úrovní, kterou můžeme použít ještě předtím, ale nemá žádný právní základ eh, vedený, uzavřený dialog mezi členskými státy a Evropskou komisí je, byl spochybňován ze dvou důvodů. Eh, z našich poznatků víme, že ta, to období, ve kterém komise a členský stát jsou v tomto uzavřeném dialogu, je velmi dlouhé období, je to často více než 6 měsíců a to je, eh, vyplývá z nezávazných pravidel. To znamená, že tady je velmi dlouhá období, eh, kdy tady není soulad, není tu tedy ta žádná transpozice a to vede ke zkreslování trhu, protože některé členské státy plní ten předpis a některé jiné, protože se tady táhne ten deal, ta, ta, ten, ta diskuse, tak eh, vlastně jsou neplní nebo jsou jsou v nesouladu po delší období. Dalším důvodem, proč ten eh, evropský pilot je spochybňován, že je to, že tady není žádná kontrola v kontrola rozhodování. A to rozhodování probíhá na uh, Eh, diskrečně na úrovni komisy, kde komise, rozho- komise rozhoduje, zda eh, některou stížnost vezme takovým způsobem, že povede k řízení o porušení. Ne, eh, poslední zpráva komise k implementaci evropského práva uvádí, že dostali více než 2800 stížností a z toho 621 vedlo k tomu řízení e- e- evropský pilot a zbytek 2200 nebylo vůbec zpracováno a to je vysoké číslo. Naše doporučení je takové, že je třeba mít určitou kontrolu zákonnosti a i řízení či procesu, by, že by tato kontrola měla existovat a to přijetím pravidel, která by dávala, dáva, pravidel, která by určila lhůty a také úlohu všech stran. Řízení o porušení je efektivní, je eh, řádně, je, je dobře eh, uznávané a známé. Členský stát ví, jaké budou ty kroky, že dalším krokem jež je soud a účinnost tohoto nástroje je vysoká. Komise přesto rozhodla snížit eh, použití tohoto postupu a naše doporučení je takové, že si se domníváme, že by nejdříve zde měl být eh, předpis nařízení, které by jasně definovalo eh, způsob řízení jak pro ten evropský pilot, tak pro eh, řízení o porušení, včetně lhůt, včetně časových, časového harmonogramu, aby bylo jasné, kdy to řízení začíná, kdy to řízení končí toho pilot, to pilotní a kdy navazuje řízení o porušení. Je tady otázka legitimnosti eh, toho pilota, protože eh, stěžovatel není stranou eh, v tom řízení. To tež platí i o řízení o porušení. Hmm, najdeme příklady v členských státech, kdy Zapojení toho stěžovatele vlastně vedlo k účinnějšímu řízení, protože stěžovatel předkládal informace přesnější, eh, bylo mu jasné, jak argumentuje komise i členský stát a tudíž ře- řešení těchto, toho problému porušování evropského právo bylo rychlejší a účinnější. Máme příklady ze Švédska a Itálie. A toto bychom mohli um, po, propagovat na úrovni EU zapojením stěžovatelů a zapojením Evropského parlamentu parlament, parlament má informace o stížnostech, které jsou zasílány, nebo by měl mít, které jsou zasílány komisi a který měl by být součástí v jakémsi dohle, v si dohledové úloze transparentnost těchto dvou nástrojů před parlament vyzval komisi před dlouhou dobou, aby informovala o stavu všech těchto případů řízení o porušení, jaké legislativní předpisy, o co šlo a jaké byly legislativní předpisy. Ta databáze je zastaralá, není vhodná k dnešnímu využívání a neposkytuje informace, takže si domníváme, že je v rámci tohoto volebního období úlohou parlamentu žádat na komisi, aby tato databáze byla aktualizována, byla do dostupná veřejnosti i parlamentu, aby, bylo, aby byl dostatek informací o případech porušení. Děkujeme paní doktorce za tento velmi zajímavý eh, příspěvek a nyní máme čas na diskusi. Paní Hautala, první, prosím, děkuji, pane předsedo. Děkuji za tři velmi zajímavé prezentace. K těm dvěma prvním, pan Heusel a pan Štoc, ráda bych se zeptala na eh, evropský zatýkací rozkaz. Mohli byste vysvětlit, zda tento nástroj ukázal na některé problémy, na eh, neefektivnost, nedostatek nezávislosti vnitrostátních soudů či justičních systémů, protože to je velmi zajímavá taková šedá zóna, kdy členské státy mají takto uplatňovat evropské právo, jeden členský stát musí zcela důvěřovat systému, soudnímu systému druhého členského státu. Má tady eh, soud nějakou úlohu a zajímalo by mne, jaké jsou vaše názory. Eh, paní Balesteros tady Věřím, eh, děkuji za ta doporučení a myslím si, že by Evropský parlament měl dohlížet na určitou formalizaci toho nástroje Evropský pilot a zabývat se také řízením o porušení. Mám pro vás dvě otázky. Často skupiny občanské společnosti důvěřují evropským strukturám při řešení situace, je to jakýsi pro ně jakýsi poslední eh, garant, eh, zejména v oblasti dodržování standardů životního prostředí. A já jsem sama viděla v této oblasti, že často komise pak eh, nepřijde s něčím uspokojivým, že má větší pochopení pro argumentaci hospodářsko-politickou, zaměstnaneckou, než o ty zájmy ochrany životního prostředí. A posledním s e, směrnice o odpovědnosti za životní prostředí. Víte vy sama nebo kdokoliv jiný zde, jak je toto aplikováno, uplatňováno v členských státech myslím, že již nastala doba, abychom se podívali na to, jak je uplatňována tato směrnice odpovědnosti za životní prostředí. Děkuji. If you permit me, uh, we will... Jestli dovolíte, já mám ještě dvě otázky. Takže je združíme a potom dáme slovo řečníkům, aby reagovali. Pan Marinu Epintu. Děkuji, pane předsedo. Rád bych se tady podělil o určité úvahy a potom mám otázku pro tři řečníky. Ta otázka bude výzvou v oblasti práva, protože často jsme na to zapomínali v Evropské unii. Evropská unie je strukturovaným právním společenstvím určitým způsobem. Ten její právní řád je takový, že obrací zvláštní pozornost na zboží, na obchod, na vztahy mezi podniky. Evropská unie je výsledkem transformace evropského společenství, protože to byl tedy výsledek první transformace Evropského společenství uhlí a ocely. V každém případě, pokud jde o mé pojetí práva a můj názor na toto téma, tak jsem toho názoru, že na prvním místě musí být úcta k člověku. To je podle mě hlavní poslání práva. Jsme Evropskou unii 28 členských států, máme 28 právních řádů, různých právních řádů. Na první pohled to, co může vypadat jako problém, možná ani problémem není. Ty předpisy mohou být různé v členských státech, ale právo je stejné. Právo civilizovaných států je prostě stejné. Ty zákony sami o sobě to není právo, to je prostě jen zdroj práva. Stejně jako třeba rozsudky nebo osvědčené postupy, to je tedy zdroj práva. A právní stát je výsledkem práva. A Soudy jsou zodpovědné za to, že interpretují právo. A my máme ale deficit práva v Evropské unii. Chybí nám zde základní práva lidí, lidských jedinců. Pokud jde o velké problémy s lidskými právy, musím k tomu říci, že problém spočívá v tom, že existují různí zločinci a teroristé na světě. Opravdu ti nejhorší jedinci. A zde nastupuje hranice lidských práv. Tady musíme bránit základní práva člověka, základní lidská práva. Protože nemůžeme hovořit o člověku, jako jednotce, jako jednotlivci, aniž bychom uznali lidská práva, základní práva člověka. Pokud jde o právo společenství, trestní či jiné, bylo nutné vypracovat určité zásady, které byly uplatňovány v různých členských státech, například zásada presumce neviny nebo zásady související eh, s tím, že není možno odsoudit člověka, aniž by byl vyslechnut eh, právo na odvolání, právo na obhajobu. Rád eh, bych vám teď řekl jeden takový příběh. Možná jste neslyšeli ten příběh tak, jako vám ho teď řeknu já. Před dvěma tisíci lety byl v Galileji vynesen jeden rozsudek. V Nazaretu byl jeden člověk odsouzen a výrok soudu byl vykonán. A bylo tam úplně vypuštěno právo na obhajobu. Bylo zcela eliminováno v tomto případě. A zvláštní je to, jak ten obyvatel Nazaretu byl pokořen. Nejen tedy brutalita samotného rozsudku, který potom byl vykonán, ale neobvyklé je to, že se nezvedl ani jeden hlas, který by bránil toho obviněného. Všichni mlčeli, dokonce i jeho nejlepší přátelé, dokonce i ti, kteří, kteří ho milovali. Právo na obhajobu musí být vždy uznáno a musí být přiznáno všem obviněným. Advokáti to také musí mít na paměti. Nejde zde jen o práva advokátů. Jsou to záruky pro občany, stejně tak jako nezávislost práva. To je další záležitost. Tady nejde o nějaká privilegia soudců. Jde zde o záruky lidí, kteří jsou obviněni i odsouzeni. A mám otázku na tři řečníky. Je možné nebo není možné udělat krok kupředu a vypracovat jeden takový soupis eh, trestných činů, pokud jde tedy o trestní právo, jsem toho názoru, že pokud je něco trestným činem v jednom členském státě, tak to musí být uznáno jako trestný čin i v jiném členském státě, protože není možné, aby existovaly různé předpisy v těchto otázkách v různých členských státech. Máme trestní právo a je třeba vytvořit podle tohoto práva, na základě tohoto práva, takový soupis, který bude obsahovat všechny trestné činy. Máme celou škálu trestných činů, vraždy a další, krádeže. A pokud nebude uznán taková společná typologie v Evropské unii, tak nebude pokrok směrem k integraci. Děkuji. Vezmu ještě jednu otázku od paní Morvaj a prosím, musíme si zajistit i dostatek času na odpovědi. Děkuji. Je to skvělé, když eh, zákon a vášeň jdou ruku v ruce. Má otázka bude mnohem nudnější. Týká se nedorozumění ohledně vymáhání nebo tedy uplatňování listiny základních práv. Dva řečníci se dotkli tohoto tématu. Zmínili jste se o dvou případech, eh, kdy listina není uplatnitelná a neměla by tedy být v těchto případech použita domácími soudy. A mě by zajímalo, zda se objevily nějaké případy, kde listina byla uplatnitelná na domácí úrovni Omlouvám se, ale je vždycky obtížné hovořit paralelně, když eh, váš soused eh, tady hovoří ještě k tomu jiným jazykem, takže já se omlouvám. Bylo by opravdu milé, kdybyste si mě na minutku vyslechli. Děkuji. Takže má otázka je, jaká judikatura, jakou judikaturu máme k dispozici v této chvíli, o uplatnitelnosti listiny, ať už tedy soudy členských států, anebo Evropským soudním dvorem. Děkuji. Děkuji. Vzhledem k tomu, že paní Morvaj byla tak rychlá při formulování své otázky, tak dáme slovo ještě panu Lebretonovi. Děkuji, pane předsedo. Já vás jsem chtěl upozornit řečníky na dva problémy, které, o kterých se stručně zmínili. První se týká principu mm, nadřazenosti, což je vlastně základní princip eh, pocházející z roku 64 a potom dále rozvíjený, protože judikatura vlastně uvádí, že právo je nadřazené i vlastně nad stavou členských států. A tam právě je určitý závažný demokratický problém u tak důležitého principu, je, je vlastně to, že není uveden ve smlouvě. Byl v návrhu Evropské ústavy, je uveden, jasně uveden, ale od tohoto návrhu bylo upuštěno, zejména po negativním hlasování francouzského zejména. A smlouva v eh, Evropské unii potom nepřevzala tuto otázku. Takže první otázka je tato. Nevad, není tedy nepříjemné, že vlastně celé právo Evropské unie spočívá na principu, který nebyl vůbec vůbec zapsán tedy do smlouvy ratifikované členskými státy. Jinými slovy je normální, že soudní dvůr může takto vytvářet princip takovéhoto významu, který vlastně převrací samotný princip Evropské unie. A druhá otázka je techničtější. Všichni vítají, že listina základních práv byla přijata Někteří litují dokonce, že není vždy dostatečně uplatňována, ale je zde určitý problém a to je konkurence, kterou ten text vnáší oproti Evropské umluvě o ochraně lidských práv 50, kdy vlastně státy Evropské unie také musí dodržovat. Problém je, že mnoho základních práv je formulováno poměrně blízko, podobným způsobem v obou textech, ale oba texty jsou chráněny jinými soudními ústavy. Ta úmluva z roku 50 a listina ústav, základních práv jinou judikaturou, takže dochází k určitým konfliktům, střetům mezi soudci, co už jsme zažili, takže jaké máte plány pro zamezení toho, aby k těmto střetům docházelo? Děkuji. Děkuji, dámy a pánové. Nyní prosím vezměte si slovo a odpovězte v libovolném pořadí na tyto otázky, ale za dvě minuty, připomínám, už musíme pokračovat. Já bych eh, začal v tom pořadí, jak jsme hovořili, já budu velmi stručný. Paní Hautala, děkuji vám za vaši otázku. Myslím si, že účinnost evropského zatýkacího rozkazu je skutečně nepochybná, je velmi efektivní a čísla, která má komise k dispozici, ukazuje, že je to opravdu veliký úspěch. Neslyšel jsem o žádných zásazích do nezávislosti soudu, které rozhodovaly o těchto případech, ale samozřejmě ta konstrukce tak, jak dnes stojí, prostě nutí ten soud, který je požádán, aby, vyl, aby vydal ten zatýkací rozkaz. Pokud má k dispozici všechny elementy, tak ho prostě musí vydat a to je bez debat. To je věc, kterou jsme chtěli a která dává smysl v komunitě práva, která je vybudována na vzájemné důvěře. Ale důvěra je vždycky relativní v každém případě. Toto musí platit i v domácím kontextu, kdy je zde, když je zde eh, možnost eh, porušení lidských práv nebo základních práv, eh, tak je na Evropském soudním dvoru, aby sledoval uplatňování listiny, protože uplatňování rámcového rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu je samozřejmě také uplatňováním eh, té listiny základních práv. V zásadě tedy v některých případech eh, je to tedy používáno ne zcela proporcionálním způsobem u malých eh, přestupků. A Pane Mario Pintu, já si opravdu cením toho, že voláte po větší jednotnosti v evropského trestního práva, ale musíme se omezit opravdu jen na to, co je společné a přeshraniční. Můžete harmonizaci evropského práva nebo tedy trestního práva nastolit pouze tam, kde je ten přeshraniční element, protože eh, jsme tedy jednotní v rozmanitosti a když kritéria pro definování vraždy nebo krádeže jsou jiná v členském státě, v jednom členském státě než v druhém, tak co se dá dělat? A pak zde bylo něco ještě o té listině, ale to bych nechal na panu Štocovi. Ještě možná poslední věc pro pana Lebretona o té nadřazenosti práva. To by vyplnilo dvoudenní konferenci, je to fascinující téma, myslím si, že musíme vidět alespoň jeden argument. I když na začátku samozřejmě byl soudní vývoj, tak členské státy ve všech následných reformách eh, smluv vždycky uznali celé aky, včetně jurisprudence Evropského soudního dvora, což podle mě znamená, že to zahrnovalo i interpretaci smluv a zákona Evropské unie a tedy i tohoto principu. Samozřejmě jsou zde výhrady některých členských států i ústavních eh, soudů, i tedy mého ústavního soudu ohledně nadřazenosti nad ústavním eh, právem, ale to je věc, o které budeme moci diskutovat na některé jiné konferenci. Je to opravdu fascinující téma. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. První otázky jsou spíše právně politické povahy. Samozřejmě ESD v Lucemburku, co se týká tedy naší textu o evropském zatýkacím rozkazu, co je uvedeno v těch směrnicích, tak Není to prostě otázka. ESD zde nedělá žádnou právní politiku, pouze vykládá nebo zajišťuje tady správný výklad těch, těchto textů. To je spíš zde na tomto parlamentu, jakým způsobem budou vlastně vypadat ty směrnice, jak daleko půjde uznávání jednotlivých konceptů a systémů právních. Uh, to je eh, zejména právně politická otázka, tedy a je to spíše na tomto schromáždění. Další otázka týkající se oblasti působnosti listiny. Samozřejmě ESD v mnoha případech uplatňoval eh, listinu základních práv a tam potom přicházejí také otázky ze strany národních soudů, které položily ty otázky. Někdy vlastně v dřívějších případech, že eh, se stavěl zřenivě k interpretaci tady těch práv vzhledem k obsahu někdy. Už, dnes už to tak není, eh, zejména Evropský soudní dvůr, když obsahuje listina určitá ustanovení týkající se administrativních aktů i legislativních aktů a ve většině spektak- mnoha spektakulárních případech se jednalo o právní rady, eh, akty, které Rada Evropské unie ve spole- společně s Evropským parlamentem eh, předložila. Týká se jedná se eh, o případ, kdy v dubnu letošního roku byl porušen článek 7 právo na soukromý život a 8 týkající se ochrany údajů, v oso, os, údajů tedy osobní povahy. Takže zde se provádí velmi silná, striktní kontrola. E, dodržování nebo harmonizace a slučitelnosti sekundárního práva a vlastně také se inspiruje eh, jsou těmito eh, ustanoveními listiny. Pokud byste chtěli, já vám mohu předložit seznam eh, rozsudku, rozhodnutí, kdy ESD interpretoval a postavil se k textu listiny základních práv. To není žádný problém a otázka nadřazenosti evropského práva nad vnitrostátním právem a nad ústavním právem to je otázka, která samozřejmě vyvstává opakovaně z mé zkušenosti, ale nicméně vyvstává relativně málo kdy. Znám pouze jeden případ, kdy soudní dvůr rozhodl jednou o tom, že vlastně ustanovení ústavy některého členského státu eh, proti tedy porušuje ustanovení smlouvy. To už je asi před 20 lety, kde ESD rozhodl, že zákaz který byl popsán v, Evropské ústav, eh, v německé ústavě, že ženy nemohou tedy vstoupit do vojenských sil Bundeswehru, že to je porušení proti právu na nediskriminaci nebo na rovné zacházení takže vlastně Německo to přijalo celkem pozitivně a došlo k určité reformě ústavy a dnes a tak, aby ženy tedy mohly už vstupovat do Bundeswehru. Tak to je jen takový jeden příklad. Teoreticky bych řekl, že ten problém zde je, ale že by mělo dojít k nějakému převratu, k nějaké revoluci, protože princip nadřazenosti je logický princip také vlastně určité vysvětlení obsaženo v Lisabonské smlouvě a z mého pohledu je to také nutný princip. Samozřejmě nemůžeme se na něj dívat jako samostatně, individuálně na ten princip nadřazenosti, ale musíme se na něj podívat v souvislosti s ostatními ustanoveními smlouvy protože smlouva například také v jednom z předchozích článků zaručuje právo na národní identitu. A podle mého názoru musíme tady ten princip nadřazenosti a princip na národní identitu vlastně vidět v určité rovnováze nebo ruku v ruce. A poslední otázka se týkala konkurence nebo Eh, konkurence mezi Štrasburgem a Lucemburským soudem tedy. Ve článku 6 smlouvy stojí, že Evropská unie vlastně si přistoupila k Evropské úmluvě o základních právech a svobodách. To je tedy, víte přesně stejně tak dobře jako já, že Evropská unie vlastně projednala nebo že existuje text dohody o přístupu Evropské unie, kde se vlastně řeší, že soudní ve Štrasburku, soud pro lidská práva ve Štrasburku, potom také může rozhodovat v případech, která se týkají evropského práva. Text této dohody je nyní na u soudního dvora Evropská komise má požádala o určité stanovisko, už se konalo ústní jednání a já vycházím z toho, že soudní dvůr by měl v nejbližších měsících vynést eh, rozsudek. Já nemám na starosti hm, nezabývám se tady tímto případem, nemohu konkrétně k tomu říci větší podrobnosti k tomuto jednání, ale mohu říct, že Existuje pravidelná výměna diskuse mezi soudy Evropského soudního dvora v Lucemburku a jejich kolegy ve Štrasburku. Pravidelně se setkávají. Soudní dvůr v Lucemburku se také pravidelně setkává s nejvyššími soudy členských států, zejména v oblasti ústavních soudů. Je zde vlastně výměna, dialog mezi francouzským ústavním soudem například a Evropským soudním dvorem v Lucemburku. Je zde, a nejsou to jen eh, setkání, kde se prostě přátelsky pohovoří, ale jsou to semináře, kolokvia, kde se hovoří o konkrétních odborných tématech a právě nikoli o konkurenci, ale o výměně, o spolupráci mezi těmito soudci. Jsou to velmi plodné diskuse a setkání pracovní takže já zde vidím, já si myslím, že potenciál pro nějaké střety, konflikty je relativně malý. Děkuji. Uh, I think I'm just going to limit... Já myslím, že se omezím jen na odpovědi na otázky ohledně zodpovědnosti za životní prostředí. Tyto dvě směrnice jsou směrnicemi v oblasti životního prostředí a jejich cílem je chránit veřejný zájem. A proto žádní ekonomičtí aktéři nereagují, aby zajistili jejich ochranu. Mechanismus vymáhání, který existuje prostřednictvím pilota EU a postupu pro porušení povinnosti jsou velmi důležité v této oblasti a je pravda, že selhání nebo nedostatek transparentnosti nebo pomalost komise při řešení těchto záležitostí u těchto směrnic jsou v této oblasti tedy větší, významnější. Kromě toho, tyto směrnice mají být také monitorovány občany, protože občané vidí, že třeba nějaký konkrétní druh mizí nebo ne, zatímco jsou zde jiné směrnice, které jsou možná trochu techničtější, takže občané se nemohou věnovat těmto problémům. Doporučení, která máme, která jsme navrhli, aby se zefektivnil pilot EU a řízení pro porušení povinnosti. To je velmi důležité pro eh, tu směrnici o habitatech, o stanovištích a potom zodpovědnost vůči životnímu prostředí. Já si myslím, že letos eh, komise by měla přijmout nebo zveřejnit zprávu o implementaci těchto směrnic. My jsme udělali studii pro komisi o této implementaci a Konkrétně jsme se dívali na zodpovědnost za škody na biodiverzitě, biologické rozmanitosti. Zjistili jsme, že je zde nedostatečná harmonizace a také nedostatečné chápání této směrnice, směrnice tedy o stanovištích. Je zde také nedostatek eh, chápání ze strany členských států, protože často mají pocit, že tato směrnice se uplatňuje případě, že dochází k takovým škodám, že se blíží už katastrofy. A v tomto případě by to znamenalo, že jenom v jiných případech, kdy je narušena biologická rozmanitost, tak platí veřejnost, protože by bylo na veřejných orgánech, aby předložili řešení aby vyřešili ten problém s narušením biologické rozmanitosti a ne ten aktér, který způsobí tuto škodu. Kdyby ta směrnice byla správně uplatňována a kdyby se vztahovala na všechny škody, nejen na katastrofy, tak potom by za ty škody platili operátoři. A to se v této chvíli neděje. A já si myslím, že to je třeba aby se vyřešilo. Komise by to měla vyřešit ve své zprávě, která bude předložena ještě tento rok a Parlament by se měl ujistit, že tato směrnice bude velmi brzy náležitým způsobem přepracována. I think, uh... uh Já děkuji všem třem řečníkům za jejich odpovědi na otázky poslanců. A nyní přistoupíme k druhé polovině našeho slyšení. Dám slovo paní profesorce Ksandře Kramer, která nás provede, protože bude hovořit o cestě vpřed eh, v evropským soukromým mezinárodním právem. Prosím, máte slovo. Thank you for your introduction and the kind invitation to speak here. Um... Děkuji za pozvání a za možnost zde vystoupit. Já se zaměřím na evropské soukromé právo mezinárodní, což je uh, právo, které má mezinárodní příslušnost a je aplikováno na eh, přeshraniční eh, spory a také eh, uznávání rozsudku. A pak jsou tady pravidla která spadají pod článek 81 TF EU a ty jsou tež eh, v mé prezentaci, protože se jedná o eh, nedílnou součást tohoto předpisu o přeshraničním uplatňování soukromého práva. Ve své prezentaci se zaměřuji na úlohu eh, soukromého práva mezinárodního v rámci evropských politik, jaké jsou ty nejnovější nejnovější eh, politické vývoje a zmiňuji stávající legislativní rámec, který vznikl za těch posledních 15 let. Zaměřuji se také na aktivity minulého Evropského parlamentu v této oblasti jaké aktivity vyvíjel a jaké studie byly zadány Evropským parlamentem, eh, studie, kterých jsem se sama účastnila či se na nich podílila zaměřím se na to, jak, co by měl Evropský parlament činit a Evropská unie jako takové činit do budoucna. Je to velmi široké téma a mohu být tudíž jenom velmi stručná, jít jaksi po povrchu a budu zde nabízet další odkazy k hlubším informacím na daná témata člán, článek 81 zajišťuje soudní spolupráci a vytváření toho společné, společné oblasti a tato práva soukromé v rámci soukromého práva mezinárodního jsou základem fungování vnitřního trhu, protože zajišťují přeshraniční vztahy pro společnosti, e, soukromé osoby, spotřebiteli, e, soukromé osoby tedy v vztazích rodinných. Eh, nástroje tohoto práva zajišťují právní jistotu, to znamená, jaké budou použity příslušné předpisy, eh, hovoří o tom, jaká je soudní příslušnost, pokud je tam eh, spor o příslušnost a také dohlížejí na výkon příslušných práv ve všech členských státech. Za těch po posledních 15 let vznikla v této oblasti široká komunikace kompetence Evropské unie a ta vlastně eh, se dotýká všech občanskoprávních a obchodně právních eh, vztahů, které jsou přeshraniční. Nicméně je tady důležité omezení a to je omezení v oblasti rodinného práva, protože článek 81 vy, eh, vyznačuje, vyžaduje Eh, eh, ano, jednomyslnost eh, v těch všech rozhodnutích a to může představovat a představovalo v minulosti určité překážky, zejména v oblasti Římu. Tři v souvislosti s rozvody, rozvody kde se nedalo dosáhnout této jednomyslnosti ani na základě posílené spolupráce. Návrhy existují, leží eh, na stole a jsou v svým způsobem problematické. Týkají se například registrovaného par- partnerství, to je něco, co je v běhu. Jsou tady různé hmotně právní pohledy na věc a různé názory a mohou být překážkou um, přijetí. Pokud se uh, podíváme na širší rámec, pak ta legis, ten, to legislativní omezení v oblasti rodinného práva musí být mm, za to v potaz. Eh, politiky, které vznikaly za těch posledních 15 let a které podpořily legislativu, vznikla celá strana, řada nástrojů a jejich cílem byl lepší přístup ke spravedlnosti pro občan, občany EU a budování vzájemné důvěry a eh, někdy je tady určité napětí v tom, řekla bych, protože na jedné straně vznikají nástroje, které eh, vlastně vycházejí, eh, vycházejí z té z té vzájemné důvěry, kdy se něco na základě toho zrušuje, ale na druhé straně je potřeba tu, eh, tu mm, důvěru budovat nadále, takže někdy je to trošičku v kruhu. Eh, budování důvěry a skutečná existence té důvěry, to jsou věci, které jsou velmi důležité. Před deseti lety eh, již se hovořilo o tom, že tady je nedostatečná koherentnost, že jednotlivé ty nás nástroje řeší určitá oblasti, určitá témata a mezi těmito nástroji eh, je určité prázdné místo, není tam koherentnost, vznikají jin, různá jiná pravidla a někdy se i liší obsahy, což potom eh, eh, vede k, problémům. V nedávné době se posunula pozornost zejména na otázky ekonomického oživení, mobility a další věci. Eh, například aktualizace eh, nařízení o eh, úpadku. Tady se zaměřujeme hlavně na posílení možnosti restrukturalizace podniků v rámci oživení ekonomiky. V tomto roce politické dokumenty, které, nebo závěry rady z června a také mm, do, dokument Komise Agenda do roku 2020. Tady se hovoří hlavně o konsolidaci, kodifikaci a dokončení. To, to vlastně dobře navazuje na tu práci, která byla iniciována Evropským parlamentem v roce 2012, to znamená vytvořit eh, skutečně takový solidní rámec soukromého práva mezinárodního. Když se podíváme na článek 81, který se týká soudní spolupráce v civilních věcech, vzniklo 20 nástrojů za těch 15 let. To znamená, hodně se toho udělalo. Je to 13 nařízení, které se zaměřují na hlavní ty oblasti, eh, toho, te, na hlavní oblasti eh, jurisdikce, příslušné právo a výkon. Potom jsou tady další dvě nařízení, které řeš, řeší takové zbytkové otázky jako doručování a dokazování. A pak jsou tady dvě směrnice, které zajišťují právní pomoc a mediaci v eh, přeshraničních případech, protože článek 81 řeší jenom přeshraniční eh, případy. Eh, tři návrhy jsou zatím v jednání v souvislosti s touto problematikou. Vedle toho jsou tady směrnice přijaté na základě článku 114 v EU o obecné harmonizaci, které jdou eh, opět v ruku, jdou v ruku v roce s oblastí soudní spolupráce. Některé řeší, se omezují na přeshraniční případy, jiné ne. Když se podíváme na celou tu škálu věcí, je tady celá řada různých předpisů podle toho, jaký je právní základ. Pak je tady vliv Evropského soudního dvora nejenom ve výkladu těch na nástrojů, ale také rozšiřování toho stávajícího rámce eh, judikáty, které se týkají svobody usazování společností, eh, otázky evropského občanství, eh, to ovlivnila pravidla soukromého práva mezinárodního, které podléhají Eh, vnitrostátnímu eh, právu. Takže rovnost, evropské občanství a svoboda usazování pro ty právnické os, eh, právnické osoby ovlivnilo stávající nástroje, které nejsou zatím, jsou jenom na té národní úrovni. A pak jsou tady úmluvy Hákské konference, které se týkají soukromého práva mezinárodního. E, některé byly přijaty Evropskou unii jako celkem, některé byly přijaty jednotlivými členskými státy. A e, úmluvy Hákské konference jasně ukazují, že v budoucnosti a je to předmětem studie Evropského parlamentu, že v budoucnosti je třeba zajistit návaznost těch evropských nástrojů a třetích zemí, protože většina těch nástrojů, které máme, se omezují na evropské občany, ale přes hraniční vztahy nekončí na hranicích EU a tudíž vztahy se třetími eh, stranami, to znamená stranami, kteří jsou eh, pobytově ve třetích zemích a nebo občany třetích zemí. Tady i tato oblast by měla být řešena systematicky. V roce 2012 si vyžádal EP studii o prázdných nedořešených místech toho rámce a kde je třeba něco dopracovat a požádal také o názor na vytvoření takového koherentnějšího rámce, případně dokonce evropského zákonníku. V oblasti nerodinného práva, zejména v oblasti <clears throat> majetku, trustů, agenturního fungování a korporací, tam jsou určité ta prázdná místa, kde nefunguje žádný evropský předpis. A když se podíváme na jiné předpisy jiná nařízení, tam eh, například v oblasti civilně právních deliktů, v ochrana osobnosti, to je eh, zatím v rámci Říma dvě vyňato a Evropský parlament se eh, usnesení z vlastní iniciativy přijal v roce 2002. Mělo by se na to navázat. Potom kolektivní žaloby, to se uh, objevuje opakovaně v posledních let. Je tady doporučení Evropské komise, ale má se za to, že eh, nějaké systematičtější řešení eh, kolektivní žaloby mělo být eh, součástí tohoto tématu oblasti rodinného práva tam je stále, tam je více těch neřešených oblastí, protože tam jsou ty předpisy nedávnější, je to komplikovanější, protože je tady ten princip jednomyslnosti, aby byly tyto eh, instrumenty přijaty. Zároveň hmotně právní úprava v celé řadě těchto věcí, například registrované partnerství. Ta vnitrostátní úprava se liší na úrovni jednotlivých států a tudíž je to problematičtější. E, ve studiích, které zmiňuji a také v akademických e, debatách byla zmiňována nesoudržnost, nekoherentnost těchto jednotlivých instrumentů a nejenom těch nástrojů, ale také e, i hmotně právní úprava, například v oblasti spotřebitelského práva nebo e komerc, e, elektronického obchodu a také v souvislosti s otázkami svobody usazování a evropského e, občanství. Tady vidíme nekoherentnost. Jsou to totiž nástroje ad hoc, takže se v nich opakovaně objevují ke stejným věcem stejná pravidla, někdy dosti podobná a někdy se jejich obsah liší. Evropský parlament eh, chtěl také nákladovou analýzu, analýzu nákladů a ukázalo se, že ty stávající eh, prázdná místa by stály, jejich tedy zaplnění by stálo asi 140, 140 milionů ročně, což je i kvali, tedy cena za tu kvalitu, kterou bychom zaplatili eh, pro nahrazení toho nekoherentnější, méně koherentního systému, co tedy minimálně do budoucnosti, eh, do, dokončení stávajícího rámce. Doporučili bychom eh, začít těmi jinými otázkami než otázkami rodinného práva, kde není ta jednomyslnost, kde to bude jednodušší. A tady bychom se zaměřili zaměřili na právo společností. Evropská komise mm, zadala studii eh, o právu eh, uplatňovaném na obchodní společnosti a to se jistě tedy v následujících letech objeví před Evropským parlamentem. Ta nákladová analýza ukazuje, že ta největší prázdná místa, největší mm, jaksi nedostatky jsou právě v oblasti v oblasti práva společností. Potom dalším krokem by mohlo být rodinné právo, což je komplikovanější, ale judikatura jak eh, Evropského soudního dvora, tak Soudu pro lidská práva eh, se také mm, zabývala otázkami osob, jmén osob a, civil, a, a, eh, a osobního stavu, a, a, otázky nediskriminace obce eh, vyžadují harmonizaci eh, pravidel i v této oblasti konsolidace stávajících eh, nástrojů, jejich fúzování, to by mohlo být řešení, ale nemyslím, že nějak přínosné. Potom kodifikace do jednoho rámce, a, který by zohlednil i judikáty. A poslední možnost potom je ke zvážení je eh, Evropský kodex soukromého práva mezinárodního. V literatuře se objezvuje hodně kritiky vůči těmto trendům, protože se lišíme v tom, co je kodex, co je zákonník a některé členské státy by tímto, eh, touto cestou jít nechtěly. A vedle toho jsou ještě taková ta prázdná místa, kde není nějaký společný základ, a která by se měla nejdříve omezit. A to omezení v oblasti rodinného práva by tež znemožňovalo, stěžovalo vytvoření tedy toho jednoho, eh, jednoho dokumentu. Jaká jsou moje doporučení na základě krátkodobých i dlouhodobých výhledů. Eh, měli bychom začít těmi nerodinnými otázkami a postupně dokončit ten eh, rámec eh, v rámci rodinného práva, hlavně jména a rodinný stav, vedle toho konsolidace a kodifikace, snaha dosáhnout větší koherence a možnost fúzování některých nástrojů. Řím 1 a Řím 2 by byly žádoucími možnostmi, protože budou v budoucnosti předmětem přeskumu tak jak tak. A potom žád, implementace a žádoucí vyhodnocení, protože když se podíváme na ta minulá slova a pan předseda o tom hovořil, uznávání a výkon, my eh, máme eh, nástroje, které zcela eh, zrušili exekvátor, další, které jenom zrušili částečně, některé jsou na půl cesty cesty a nebo jej zachovávají. Takže je tady celá řada těchto nástrojů, která mají různá východiska a je potřeba vytvořit jednotný soudržný eh, rámec, co se týče uznávání a výkonu rozsudků. Zrušení exekvátoru bylo iniciováno tím, že argumentací, že již jiné nástroje tak učinili, ale ty nedošlo k žádnému následnému vyhodnocení, jak to funguje a to není dobrý pracovní základ pro další legislativu. A poté, co doplníme všechna ta prázdná místa, tak si myslím, že by mohlo přijít na pořad i ta možnost vytvoření jednotného kodexu. Děkuji vám za prezentaci. My chápeme, že ten rozsah vašeho příspěvku je tak široký, že to byla tedy skutečně skoro nenaplnitelný úkol, abyste to vše pokryla v 15 minutách. A nyní předám slova, slovo panu Radauerovi, který bude hovořit o eh, právu duševního vlastnictví. Děkuji, pane předsedo, za příležitost vystoupit zde v Evropském parlamentu. Stručný úvod. Pracuji pro konzultační společnost, která se zaměřuje na výzkumnou politiku, na socioekonomické studie. Měl by zde být se mnou ještě profesor Bentley z Cambridgeské univerzity, z Centra duševního vlastnictví, to je tedy hlavní autor tohoto vystoupení. Bohužel měl dlouhodobě domluvený závazek, který nemohl zrušit, takže to tedy zvládnu sám. Chci zopakovat po předřečníkovi, že otázka duševního vlastnictví je velmi široká, takže v tom čase, který je mi vymezen, budu moci poskytnout jen velmi obecný přehled a prosím vás, abyste se když tak podívali do dokumentu. Práva duševního vlastnictví. Co to je? Velmi obecně. Jsou to exkluzivní práva k různým věcem. Můžete chránit technické vynálezy, literaturu, videonahrávky, audionahrávky, tvary, formy, barvy, ale je důležité pochopit, že zákon o duševním vlastnictví není uniformní. Takže hovoříme o velmi rozličných věcech. Hovoříme o patentech, copyrightech, obchodních značkách a je běžnou chybou že velmi často se práva duševního vlastnictví zaměňují s patenty, což je tedy mnohem širší než patenty. Je to velmi důležitý subjekt, velmi důležitý předmět a my jsme tedy měli studii, kterou vedla EPO ohledně příspěvku průmyslu, který je velmi intenzivní hlediska duševního vlastnictví. 26 je tento příspěvek, takže jedná se to o průmyslová odvětví, která jsou velmi intenzivní z hlediska patentů a tak dále. A i novinové články, které čtete o těch bitvách, které se odehrávají o obchodních značkách, patentech a tak dále, svědčí o tom, že je to velmi důležité téma. Je to tedy velmi diskutované téma. Hodně lidí je proti právu duševního vlastnictví a hodně lidí naopak eh, se rozhodně staví za ochranu práv duševního vlastnictví. Kdo má pravdu, na to nemáme žádnou definitivně ekonomickou odpověď. Někteří lidé, nebo je zde otázka, podporují tato práva inovaci anebo brzdí inovaci? A odpověď na obě otázky je ano. Vždycky jsou případy, kdy zjistíme, že to podporuje inovaci a vždycky najdeme opačné případy. Ale je velmi obtížné tedy udělat si jasný úsudek a rozhodnout si, že zrušíme práva duševního vlastnictví, protože potom nemáte vůbec žádnou kontrolu, co by se stalo, kdyby některé jurisdikce členských států odmítly práva duševního vlastnictví. Proč zde máme tato práva duševního vlastnictví, jsou v souladu s přirozenými právy, jako je eh, právo na vyjadřování a také jsou zde velmi specifické argumentace. Všechno se týká velmi důležitého aspekta tvorby práva z ekonomického hlediska, a sice, že legislativci nebo tedy zákonodárci a tvůrcové politik vždycky musí mít na paměti, že je třeba nastolit rovnováhu mezi různými aktéry, těmi, kteří drží práva, třetími stranami, které nemají práva a taky obecnou veřejností, obecným zájmem. To je tedy věc, která je v centru zájmu celé debaty o právech duševního vlastnictví. Máme zde různé nástroje práv duševního vlastnictví. Nejznámější jsou tedy patenty, potom také copyright, eh, obchodní značky. A velmi zajímavá věc je také obchodní tajemství. V kontextu tohoto, tohoto referátu jsme nepovažovali za tolik důležitý design. Začneme u patentu. Patenty jsou udělovány technologickým vynálezům, které splňují určitá kritéria jsou eh, akceptovány patentovým úřadem, musí být eh, uplatnitelné v průmyslu, využitelné v průmyslu. Trošku kontraproduktivní v názoru veřejnosti je to, že v nedávné minulosti nebo tedy v uplynulých 20-30 letech, eh, ta využitelnost patentů, anebo tedy legislativa v oblasti patentů byla trochu méně intenzivní než eh, u ostatních eh, nástrojů práv duševního vlastnictví, protože máme umluvu ze 70. let, která je poměrně rozumná a docela dobře slouží, i když tedy probíhá diskuze o jednotném patentu. Ale důležité je, že tato Evropská patentová úmluva nevede k jednomu evropskému unijnímu patentu, ale k tomu, že je zde zaručena takové spojení různých národních patentů. Když se diskutovalo o tom národním, nebo tedy o tom evropském patentu, tak se ho- hovořilo o harmonizovaném postupu, kdyby vlastně stačilo předložit jednu žádost a proběhlo by jedno šetření, ale potom se musíte rozhodnout, ve kterém státě chcete mít ten patent udělen. Taková tedy situace trvala velmi dlouho a už od 70. let se vynakládá úsilí na to, aby byla překonána tato situace, kdy se tedy řeší národní patenty a aby byl zaveden skutečně evropský patent. Ovšem jsou zde problémy s jazykovým režimem, s dalšími administrativními otázkami a především se objevovaly hlasy, že zde byly nějaké zájmy některých zúčastněných stran od národních úřadů na ochranu duševního vlastnictví a národních patentových úřadů, které byly proti zavedení evropského patentu. Potom 25 členských států, nyní tedy 28, udělalo krok vpřed a v posledním legislativním období byl zaveden jednotný patentový balíček. Máme zde nařízení 1257 o jednotném patentu, potom nařízení o jazykových a překladových otázkách, to byla také také otázka k diskuzi a potom dohoda o jednotném patentovém soudu. K tomu potřebuji ještě něco dovysvětlit, protože když jsme měli tedy to eh, spojení národních patentů, tak potom vymáhání těch patentů by probíhalo na národní úrovni což mělo jisté negativní dopady, jako například eh, to vyhledávání nejvhodnější příslušnosti, že byste šli vést ten spor do jedné konkrétní země, kde by eh, to bylo výhodnější. Takže aby to bylo skutečně efektivní, tak potřebujeme také jednotný patentový úřad, patentový soud, který by poskytoval rozhodnutí pro celou Evropskou unii. Tyto věci tedy byly zavedeny, diskutovalo se o nich. Eh, pouze poté, co 13 zemí ratifikovalo tu dohodu o jednotném patentovém soudu, včetně Velké Británie, Francie a Německa, tak konečně vstoupil v platnost celý balíček. Zatím tedy nařízení 1257 zatím neplatí, bude tedy spuštěno nejdřív v roce 2015 a aktivita tohoto parlamentu by měla spočívat v tom, že by měl monitorovat implementaci, která bude ještě obtížná, bude se diskutovat o poplatcích a Není řečeno, že ten jednotý patent sám o sobě bude populární mezi žadateli, protože pořád ještě mohou použít ten starý systém paralelně a možná tam um, bude to výhodnější z hlediska nákladů, takže proto se protože to pro ně bude výhodnější využít ten starý systém. Další věc, ochrana známky. To jsou znaky nebo symboly, které označují, kdo produkuje určité služby nebo zboží této oblasti se také hodně pracovalo na poli legislativy. Dvě hlavní aktivity jsme zaznamenali v minulosti. Máme směrnici o ochranných známkách z roku 1988 a nařízení, kterým se zavádí ochrana známka společenství z roku 2004. Tím se z, z, ustanovuje také OHIM, což je agentura, která je zodpovědná za ochranné známky společenství. V této oblasti máme širokou judikaturu, která nám umožňuje lépe pochopit, jak by směrnice a nařízení měly být interpretovány a uplatňovány. Teď už máme také dva návrhy, dva další legislativní návrhy, v něž právě vyústila tato judikatura, byly vydány v minulém roce. Jednak je to návrh pro nařízení, jimž se upravuje nařízení Rady o ochranné známce společenství a další pokusy dosáhnout harmonizace ochranných známek. To je tedy velké téma k diskuzi. Evropský parlament už předložil stanovisko k odpovídajícímu návrhu Evropské komise. Rada udělala to též. Jedno téma, kde Rada a Evropský parlament tolik nesouhlasí, nebo tedy Rada zatím to vůbec nezačlenila, nezačlenila ten návrh parlamentu, je otázka výjimek z ochranných známek, což je tedy jedno téma, který by parlament, které by parlament rád vyřešil co nejdříve. Autorská práva, copyright, další věce. Jedná se zde o ochranu děl, jako jsou knihy, filmy, počítačové programy. Tam je ta harmonizace ještě mnohem méně pokročila než u patentů a ochranných známek. Jsou zde obrovské rozdíly, nebo vždycky zde byly obrovské rozdíly v národních právních úpravách a, a přijali jsme ten přístup, že bude vytvořena celá řada směrnic, nebo byla vytvořena celá řada směrnic, které harmonizují pouze určité aspekty autorských práv a původně se zaměřovaly na určité technologie, třeba kabeloví operátoři, satelitní technologie. Když se tedy objevili kabeloví operátoři, tak to byla velká výzva pro autorské právo a potom určité obecné směrnice posledním eh, funkčním období zde byly dvě tyto směrnice, které se přidaly ke komunitárnímu AKI. A eh, to bylo tedy doplnění nebo novela, která se týkala především zvukových nahrávek, Potom se to týkalo také těch eh, osyřelých eh, děl. To je, když třeba chcete digitalizovat nějakou knihu, ale nemůžete zjistit, kdo je držitelem autorských práv. A potom zde byla také směrnice o kolektivním managementu. To se týkalo tedy eh, těch společností, která sbírají ta práva za více tvůrců a potom je redistribuují, takže zase toto byla směrnice v tomto smyslu. A komise navázala spoustu různých dialogů se zúčastněnými stranami ohledně jiných témat. Především tedy se hovořilo o těch výjimkách a v roce 2014 se očekává Bílá kniha. Co nás čeká v budoucnosti, v blízké budoucnosti? Působnost práv, výjimek, vymáhání, takže celá řada dalších směrnic, ale z dlouhodobého hlediska už můžeme uvažovat o jednotném evropském autorském právu. Už se na akademické úrovni trošku na tomto pracovalo, aby se tedy diskutovalo teda o znacích tohoto jednotného evropského autorského práva. Obchodní tajemství. Je zde debata, zda obchodní tajemství by mělo být zařazeno pod hlavičku práv duševního vlastnictví, ale Většinou se říká, že ano, i v literatuře je to velmi důležité téma, když se podíváte na statistiky, tak z nich jasně vyplývá, že většina firm přikládá mnohem větší význam obchodnímu tajemství než jiným oblastem duševního vlastnictví. Co to je to obchodní tajemství? To také obecně není známo. Nejsou to jenom tajemství, ale musí splňovat určitá kritéria. Podle dohody TRIPS především hovoříme o informacích obchodní hodnoty, mají svou hodnotu, protože jsou právě tajné a jsou také přijaté opatření, aby byly zachovány jako tajné. Hovoříme tedy, když je toto všechno splněno, tak hovoříme o obchodním tajemství a je zde poskytována určitá úroveň ochrany tomuto obchodnímu tajemství. Zákon o obchodním tajemství je velmi heterogenní, velmi různorodý v členských státech a to vede k tomu, že na vnitřním trhu se to velmi těžko eh, implementuje, takže máme návrh Evropské směrnice, který dnes leží na stole a pravděpodobně se o něm bude diskutovat ve velmi blízké budoucnosti i zde v Evropském parlamentu. Jsou zde i další témata, která jsou zmíněna v našem referátu Jednak ta historie vymáhání, uplatňování, je zde velký tlak ze strany průmyslu, aby se tedy zvýšila možnost, jak vymáhat tato práva. Vznikne nové sdělení a také plán, nebo tedy akční plán pro vymáhání práv in, duševního vlastnictví a potom mezinárodní aktivita, mezinárodní e, smlouvy, které se týkají práv duševního vlastnictví. Například eh, i Vipo navrhuje jisté dokumenty v tomto směru. Je to tedy téma, o kterém se bude diskutovat. Možná TTIP je tajemství, ale je zde na americkém trhu duševního vlastnictví. Je zde obrovský prostor pro Evropu. My jsme teď začali s licencováním evropských podniků a a naším druhým nejdůležitějším partnerem na světě je právě Amerika, pokud je udělování patentů a licencování, takže je to velmi důležité sledovat, co dělají Spojené státy abyste si uvědomili, v jak konkurenceschopné pozici si stojí evropské podniky. Děkuji, to je takový stručný přehled našeho referátu. Doufám, že jsem dodržel čas. Děkuji. Děkuji za tento velmi rychlý předmět, přehled eh, práv duševního vlastnictví. Bohužel už nemohu předsedat eh, dále, takže poprosím místo předsedkyni paní Delvo, aby to po mně teď převzala. Velmi se omlouvám, mám domluvenou schůzku, takže já vám děkuji za vaše příspěvky, které jsem si zatím vyslechl. Takže ještě jednou se omlouvám. Takže postou pokročíme k našemu poslednímu tématu či poslední prezentaci a dávám slovo profesoru Palmerínimu a doktoru Bertolínimu. Nevím, jak si to rozdělíte. Děkuji, já děkuji za pozvání a za příležitost hovořit o výzkumu, který probíhá v naší režii poslední dva roky. Robotika je považována za novou technologii, která velmi radikálně přetvoří naší eh, společnost, investují se velké objemy peněz, přijímají se zákony, které směřují k úpravě tohoto odvětví a média a jiné kulturní instituce o tom píší. Předpokládá se velký ekonomický dopad v oblasti výroby a služeb se odhaduje, že jenom v oblasti zdravotnictví tyto nové technolo- tech- technologie, chirurgické roboty, eh, robotické tí robotičtí společníci pro eh, pacienty. To jsou věci, které by mohly zlepšit životní, život. Potom vedle toho vznikají eh, autonomní vozy, vozidla, auta a to může naopak představovat hrozbu pro zdraví či život. A e, Evropská unie by se měla stát aktivním, ba i vedoucím hráčem na mezinárodním e, poli. Technologie jsou zajímavou příležitostí, tyto robotické technologie, ale abychom byli na ně při Abychom na ně byli připraveni, je potřeba vytvořit právní a politický rá rámec a transparentní regulační prostředí je základem pro eh, dobře fungující trh, kde je možno v inkubátorech rozvíjet produkty a služby a potom je uvádět na trh. A ty nástroje by měly být takové, aby nevytvářely překážky vzniku těchto nových technologií. Měly by být takové, aby využili jejich eh, celý potenciál, aby robotika mohla jaksi přinést ty výsledky, musí jít v ruku v ruce s odpovědným výzkumem a zajistit konsistentnost se základními hodnotami evropského pořádku. Zásah na evropské úrovni je potřeba také eh, vzhledem k mezinárodnímu rozměru výzkumu a inovací. To jsou, mm, protože eh, ty výsledky jsou Výsledky práce jsou výsledky výzkumných eh, týmů, které jsou nadnárodní a tudíž eh, nemůžeme uplatňovat pouze eh, domácí předpisy, ale nadnárodní. Etická při, přijatelnost těchto technologií vedou k tomu, že je třeba posílit odpovědný výzkum. Robotika musí nejenom odpovídat těm klíčovým svým hodnotám, ale je třeba se zaměřit i na takové aplikace, které mm, odpovídají eh, společenským hodnotám a napomáhají dosažení eh, cílů, kterými jsou rovnost, spravedlnost a solidarita. Tyto technologie mohou zlepšit kvalitu života občanů, zejména těch eh, eh, zranitelnějších, a to právě eh, cestou nových těchto předpisů eh, projekt, který mám na starosti, eh, má za cíl vytvoření tohoto rámce a je financován eh, v rámci programu Věda a společnost Evropskou komisí. Program je, jde o to, aby výzkumníci měli také, zohledňovali také etické hodnoty při tom výzkumu Ve stávající situaci je potřeba činit politická rozhodnutí, ale je třeba se zaměřit na to, jak bude vypadat e, budoucnost a je třeba anticipovat Hovoříme zde o takzvaném human enhancement, to je prostetika a různé tělesné implantáty, které eh, jsou právě těmi novými technologiemi, které nahrazují ztracené či poškozené funkce, ale mohou tyto funkce posílit takovým způsobem, že, to, že vlastně eh, by lidská, ta, lidskými silami tato funkce nebyla do takové eh, míry proveditelná. Eh, z této pohledu z toho eh, enhancementu se je třeba dívat na robotiku zcela jinou eh, opti- optikou ehm, do jaké míry je, jsou to tyto technologické pokroky ospravedlnitelné a zda bychom měli nějak tyto možnosti omezovat. Například mohli bychom uh, jít cestou, že vlastně zdravou končetinu nahradíme umělou končetinou, protože potom eh, může ten člověk podávat větší výkony, ale těch příkladů si můžeme připravit, představit celou eh, řadu. Je to v motorika, eh, schopnost vnímání, všechny tyto funkce lidské se dají takto posilovat až za ten lidský rozměr partner. Tyto Inovace by měly všechny směřovat k zlepšení kolektivního eh, života. Jenom takto to omezit, to by bylo zavádějící protože zranitelnost, křehkost eh, eh, eh, jsou věci, které jsou, mají určitou hodnotu, platnost v našich společnostech a i tyto rozměry z nás vlastně činí lepší eh, lidi. A není to realisticky dosažitelné, pokud by tyto nové technologie omezily eh, utrpení a posti- míru postižení, tak vlastně zase na druhé straně zvyšují jiné typy závislostí, jako závislost na těch nových technologiích. Na evropské úrovni je třeba si ujasnit, jaký je ten obrá, obrázek stávajícího právního rámce, vytvořit společný rá, rámec a opírat se o e, princip obezřetnosti. Vedle toho jsou tady další, eh, další věci, které nám předurčují, jak vytvořit tento společný, eh, společný přístup, a to při zachování volného pohybu osob a služeb. Eh, obdobně jsme to viděli i v jiných bioetických scénářích, tedy musí zde být možnost určité soutěže. Nicméně je nutné, dosáhnout nějaké celoevropského přístupu, aby eh, vlastně zákaz v jedné zemi nevedl k, eh, naopak ke konkurenčním podmínkám v jiné zemi eh, je potřeba na tom pracovat jak na regulatorní úrovni pro legislativu, ale také na praktické úrovni v jednotlivých zdravotnických zařízeních kde se rozhodují o provedení takových či jiných zákroků eh, případ od případu. A nyní bude pokračovat kolega v té prezentaci Předtím, než budeme hovořit o tom, jak bude robotika regulována, měli bychom si říci, co se tímto pojmem myslí. Je to, je to něco, co vypadá jako člověk a možná mluví a hovoří, ale když se podíváme na zleva doprava, vidíme zde různé eh, formy robotiky, vidíme zde mm, eh, zároveň robota, který nemá vůbec žádné eh, vlastnosti tě, tě, těla. Je tady také chirurgický robot, kterého zcela ovládá lékař na konzoli a pak je tady eh, eh, vozidlo bez řidiče a pak je tu něco, co se blíží té naší definici a eh, to je robot pro sběr odpadků, který byl vyvinut v PISE. E, tyto roboti se tedy i vizuálně liší a technologicky liší a je třeba postupovat k té, v té regulaci případ od případu. Neměli bychom se snažit vytvářet e, jednotlivá e, společná pravidla pro robotiku, ale postupovat případ od případu. Navíc Eh, ob, eh, obnové, podobné technologické rysy vlastně nevedou ke stejným otázkám. Když budeme mít eh, autom, vysavač, který je, není potřeba ovládat člověkem a automobil, tak i když mají obdobné charakteristiky, malý jiný sociální dopad. Takže nejde o technické charakteristiky, ale spíš o dopad, jaký může mít ten či jiný výrobek na společnost. A navíc stejný právní problém může požadovat jiná řešení. Když jsou tedy různé technologie, například máme nějaké, eh, eh, nějaké mm, automatické nebo robotické auto a vedle toho máme technologii v oblasti lékařství, tam potom jsou, je to stejná právní situace, ale odpověď nebo řešení je různé a spočívá v, žád, v žádoucí motivaci, eh, či v tom, na, která vychází z toho, do jaké míry je ta věc ve společnosti žádoucí. Otázka odpovědnosti, kdo by měl nést odpovědnost za škodu, když se něco nepovede, uživatel či e, výrobce. Tady není potřeba žádné e, právní reformy, protože máme ve všech evropských e, zemích řešení pro to v příslušné legislativě, ale otázka vzniká, může být někdy odpovědný sám ten robot, to možná zní velmi neobvykle, ale mohli bychom uvažovat něco, jako je odpovědnost právnických osob, tak by byla odpovědnost těchto strojů. Je to všem řešení jenom v určitých případech. Jaká, jsou, jaká je Eh, účel pravidel odpovědnosti. Jednak zajistit bezpečnost a zajistit odškodnění obětí eh, nehod. Když si vezmeme směrnici o vadných výrobcích, její cílem je zavést bezpečné výrobky a kompenzovat případné poškozené těmito výrobky. Obdobně to platí platí zde. Eh, pokud to budou auta bez řidičů, kdo má být eh, odpovědný výrobce nebo řidič? To v současné době řešíme, ale eh, mm, to jednoduchá odpověď je samozřejmě výrobce a stejně jako je to ve směrnici o vadných výrobcích ale tato směrnice i v těch empirických studiích, eh, studiích má určité eh, problematické eh, efekty, protože vlastně zamrazují rozvoj technologií. Jaké jsou alternativy? té oblasti té náhrady škody obětem, jaké mohou být alternativní řešení, různé pojištění, pojištění odpovědnosti eh, za poškození třetí strany nebo pojištění odpovědnosti toho, kdo způsobil Eh, u těch prostetických prostředků tady je, eh, je, mm, si můžeme představit cokoliv. Robotická eh, ruka, která může být užita na nákupu, řízení vozidla. Když se něco stane, když tato ruka je na nákupe, tak asi ten následek nemůže být tak eh, eh, negativní, jako třeba když řídí vozidlo, takže ty eh, důsledky se velmi těžko předpovídají a velmi těžce se dokazuje, že ten výrobek byl defektivní. Je tady Evropská úmluva OSN na ochranu osob s Eh, postiženími a ta směřuje k tomu, aby byly nové technologie přijímány a přijímána také pravidla odpovědnosti. Například eh, vynětí odpovědnosti výrobce u některých případech. Pokud jde o chirurgické roboty, tady je zase eh, jiná situace. Máme zde stroj a máme zde lékaře a tady by ta odpovědnost měla být stále oddělována. Je tady ovšem určitá eh, snaha vlastně to přesouvat na odpovědnost za výrobky, když jsou ty aplikace eh, rozšířenější, eh, takže se, a stále více se to přenáší na ty technologie. V některých případech by bylo žádoucí omezit žaloby pacienty na výrobce a e, informace a možnost je zde poskytovat e, informace e, pacientům. Potom jsou tady roboti osobní péče. Zatím v této fázi jsou to roboty, roboti, kteří pomáhají starším osobám nebo osobám s postižením zraku ale máme, dovedeme si představit situace, kdy udělá ten robot něco, co nebylo naprogramováno a tady bychom mohli zvažovat to, že by vznikla vlastně právnická osoba to, jako by toho robota stejným způsobem, jako je odpovědnost právnických osob a to by bylo financováno buď výrobcem nebo uživatelem, eh, tak aby byly nahrazeny ty škody u těchto robotů osobní péče, které mohou být skutečně užitečné, ale mají zde velké, eh, velké vstupní náklady a chceme proto motivovat eh, mm, pojištění na dlouhodobou péči. Eh, bezpečnost výrobků, standardizace, empirické studie ukazují, že příslušná směrnice není až tak efektivní eh, v té bezpečnosti výrobků. Eh, většinou se zde vždy vychází z nějaké směrnice, která má velmi široký rozsah působnosti, když je to třeba o aktivních implantátech, které mohou být různorodé, mohou to být pacemakery či něco jiného jiného. Když si vezmeme směrnici o zdravotnických prostředcích, což mohou být eh, rukavice, anebo něco naopak velmi sofistikovaného, takže na evropské Mm, úrovni bychom měli eh, přijmout eh, eh, Mezinárodní organizaci pro standardizaci a měly by zde vznikat užší technické normy, které definují standardy technické bezpečnosti. Standardizace či normalizace by měla též řešit profesní požadavky, například chirurgové, kteří používají roboty by měly mít dostatečné dovednosti, aby s tím uměli právo pracovat, to znamená systém licencí. Studie ve Spojených státech se ubírají tím směrem a my bychom na evropské úrovni mělo něco obdobného učinit. To, co jsem velmi stručně nastínil, je v dokumentu, který byl nedávno zveřejněn. To jsou pokyny eh, pro regula, regulaci robotiky, který ten, tento dokument, který jsme předložili, tam jsou detailně analyzovány tyto technologie a jaké výhody a nevýhody přenášejí a jsou tady navrhována určitá technická řešení, která by mohla být používána již v současné době, pokud by zde byl záměr přijmout takové úpravy. Děkuji za tuto velmi zajímavou prezentaci. Máme asi 15 minut nebo možná půl hodinu, která nám zbývá a první přihlášená do diskuse je paní Reda. I would like to thank... Ráda bych poděkovala všem odborníkům za to, že nám představili tato významná témata. Já mám jednu otázku, která se týká autorských práv a druhá se týká robotiky. Pokud je autorská práva, pane Radauere, v nedávné konzultaci Evropské komise koncoví uživatelé reagovali hlavně na dva problémy, s nimiž se setkávají v každodenním životě. Jeden se týká přeshraničního přístupu k legálně zakoupenému obsahu online. A mě by zajímalo, jaké právní nástroje by byly dostupné, které by usnadnily uživatelům mít přístup ke stejnému obsahu přeshraničně. A druhá otázka právní úpravě pro robotiku. Mě by zajímalo, zda běží právní diskuse nejen o zodpovědnosti, ale také o působnosti základních práv, rozsahu základních práv, protože jste diskutovali o těch robotických končetinách. Máme základní právo na tělesnou integritu, která se vztahuje na končetiny, na přirozené končetiny, takže když někdo zaútočí na mou tělesnou integritu, je to mnohem horší, než když mi ukradne nějakou věc. Takže mě by zajímalo, když někdo třeba ukradne robotickou roku, jakým způsobem je to uh, posuzováno. Zda by se tedy neměla rozšířit eh, ta působnost nebo to vnímání tělesné integrity. Děkuji, se sbíráme si otázky. Takže paní Morvaj. Děkuji. Já se cítím jako dinosaurus, který žije úplně ve špatné době, když jsem si vyslechla tu prezentaci o robotech. A vzhledem k tomu, že mám eh, zkušenosti spíše eh, z trestního práva a rodinného práva, tak mám eh, takovou trošku romantickou otázku, když jsem se dívala i na tu písemnou verzi toho referátu, kde se hovoří o těch zodpovědnostech a o tom, že se ta zodpovědnost za péči posune na roboty, tak má otázka je, jak v budoucnosti láska a péče a všechny ty romantické a staromódní koncepty budou dány právě těmto robotům. A ty staré pojmy v zákoně třeba rodičovská zodpovědnost nebo zodpovědnost dětí vůči starým rodičům nebo zodpovědnost vůči nemocným eh, příbuzným. Jak to tedy budeme pojímat? Jaký, jakého robota bych měla dát svému dítěti nebo svému starému rodiči? Tak by mě zajímalo. Zda tyto věci jsou pořád ještě ve hře, anebo už jsou to prostě zastaralé koncepty. Vzhledem k tomu, že technicky nejsem úplně vzdělaná, tak by mě zajímal rozdíl mezi počítačově řízeným autem. Vím, že jsou zde třeba auta podzemní, nebo tedy vozy, podzemní dráhy a další vozy, které jsou řízeny počítačem a jaký je rozdíl mezi těmito A ještě otázka ze starých eh, dob, když zde byly ještě rodiče, skuteční rodiče se skutečnými dětmi a žili v různých státech, tak typická otázka, kterou jsme dostávali jako europoslanci a myslím si, že Mnozí z nás ještě pořád dostáváme dopisy, kde se řeší otázka evropského rodinného práva a především únosu dětí. A mě by zajímalo, zda byste nám mohli dát jisté instrukce, nejdříve tedy o tom, jaké by byly dobré zdroje které by se daly použít právě v oblasti únosu dětí. Já vím, že je tam velmi, že existuje velmi dobrá internetová stránka pro Hákskou úmluvu, ale já se specializuji na tuto oblast a pořád ještě nechápu tu nadřazenost zákona e, nebo práva Evropské unie a hákské umluvy a národního práva, tak jestli byste nás uvedli trošičku do těchto prvků evropského rodinného práva, kterých jste se dotkli v tom vašem vystoupení. Děkuji a poslední otázka. Pan Koster. Moje otázka se týká ochrany duševního vlastnictví. Děkuji také za tu velmi obohacující prezentaci. Je to, má to účinky na dohodu o volném obchodě, tady ta dohoda o právech o ochraně duševního vlastnictví a pokud ano, tak jaké? To byla velmi jasná a stručná otázka. Takže já dám slovo našim odborníkům. Navrhuji, abychom začali u doktorky Kramer, u té hákské umluvy. Děkuji za otázku, je to velmi komplikovaná otázka a nemohu vás pouze odkázat na nějaký zdroj a vyřeší se tím všechny problémy. V oblasti rodinného práva ta Hákská umluva byla vždycky velmi aktivní, takže eh, máme i tedy tu webovou stránku kde se sleduje, co se stane po návratu toho dítěte. Další otázka je regulace nebo tedy nařízení Brusel 2 bis, což eh, zatím je předmětem exekvatur, ale možná to bude odstraněno různé hákské a evropské zdroje v podstatě pracují společně, takže v nařízení Brusel 2 bis je odkaz na hankskou úmluvu o unosech dětí. Říká se tam, že je třeba splnit určité požadavky. To znamená, odkazuje se tam na standardy Hákské úmluvy, jsou implementovány do evropské práva, které se týká navracení unesených dětí, takže tak toto funguje, ale nemohu vám v této chvíli říci, jak přesně, protože je to tedy velmi detailní a je to velmi složitá otázka. Unosy dětí. To je věc, která by měla být ještě zrevidována. Hodně se na tom pracuje v pracovních skupinách. Měl by zde být automatický návrat dětí, bez ohledu na to, co se stane. Měli byste se dívat na to, jak dlouho, co a jak dále a tak dále. Měli bychom se tedy více zaměřovat na právo dítěte a to je skutečně zásadní debata, i když eh, začínáte tím, že říkáte skuteční rodiče a skutečné děti, tak co to je? Jsou to biologičtí rodiče nebo tedy rodiče podle práva? To je také věc, eh, že i, i vlastně je otázkou, kdo je skutečný rodič, kdo je eh, skutečné dítě. Takže možná tedy ne biologicky, ale tedy podle práva. Třeba jsou tam adoptované děti, děti, které byly uznány jako děti někým, kdo není jejich biologickým rodičem. Teď se díváme na to, jaká jsou formální kritéria, kdo tedy má dítě svěřené do péče, kdo je podle zákona rodičem. A tato práva tedy na výchovu dítěte musí být zajištěna. Ale je opravdu nemožné v této krátké chvíli vám celou otázku vysvětlit. Děkuji. Doktor Radauer, možná najdete krátkou odpověď. Já jsem dostal dvě otázky. Jedna se týkala autorských práv a usnadnění přístupu k přeshraničním obsahům online. A potom eh, dohoda o volném obchodu z hlediska práv duševního vlastnictví. Já tedy nejsem právník, takže si teď nemohu vymyslet eh, nějaký odstavec 2, 3, 4, který vám eh, přesně dá přístup k tomuto druhu obsahu, ale mohu vám říci už obecné věci, které znáte. Budu citovat analýzu profesora Hugenhojce o harmonizaci autorského práva tím se odpovídá na tuto otázku. Analýza tvrdí, že přesto, že těch sedm směrnic setřelo hlavní rozdíly mezi zákony členskými stát, členských států, územní povaha legislativy o autorských právech zůstává stejná, nedotčená. Takže i v roce 2006, i v roce 2014 eh, evropští poskytovatelé obsahu Eh, musí prostudovat eh, legislativu 28 členských států a to je staví do špatné konkurenční pozice v porovnání s takovými konkurenty, jako jsou třeba Spojené státy. To je tedy současná situace a je třeba vyjednávat otázky přístupu individuálně. Takže to je ta otázka na to autorské právo. Dohoda o volném obchodu, to je taky těžká otázka, protože Mm, jednání o TTIP jsou eh, tajná, takže já neznám obsah, co se tam diskutuje. Není možné poskytnout verdikt, ale jen takové poznámky. Spojené státy mají takový kód, to je dokument nebo kodex, který najdete na ministerstvo zahraničí a tam se popisuje, jakým způsobem vyjednavači Spojených států mají postupovat při jednání o dohodě o volném obchodu. Tam se říká, co by měli udělat a co by dělat neměli. To by bylo dobré se na to podívat. Práva duševního vlastnictví normálně hrají důležitou roli v dohodách o volném obchodu, především tedy se Spojenými státy. Tam mají velký zájem především o dosažení větší ochrany autorských práv, no tedy práv duševního vlastnictví ze strany svých partnerů. Je to vedeno také lobbystickými skupinami, takže je třeba podívat se na to, co motivuje určité požadavky, co by to znamenalo pro konkurenceschopnost evropské ekonomiky a je třeba diskutovat o těchto věcech řekněme, zvlášť. Eh, na ten kodex se podívejte, je to zajímavé. Další věc, eh, na kterou bych rád upozornil, hovořil jsem o tom už ve své prezentaci, a sice je třeba pochopit eh, význam evropského, nebo tedy amerického duševního vlastnictví a jak je důležitý americký trh pro evropské, evropské firmy z tohoto hlediska v některých dokumentech o politických analýzách se říká, že když se vyřeší patentový systém a systém autorských práv v Evropě, tak se prostě vyřeší celý problém. Možná se tím vyřeší 50% problému, protože těch zbývajících téměř 50%, dobře, když odečtete Azii, tak 35%, to je tedy uh, problém Spojených států, takže třeba sledovat, jak postupuje legislativa ve Spojených státech a co to znamená pro evropské podniky, které se musí porovnat s takovouto situací. Kolem 80% plus minus všech sporů v oblasti duševního vlastnictví probíhá ve Spojených státech. To tedy znovu by vás mělo vést k tomu, abyste se zaměřili na specifickou americkou situaci a nejen na situaci evropskou. Děkuji. Další odpověď. Děkuji za otázku o polipůsobnosti u těch eh, umělých kočet, končetin. Ano, probíhá debata o tom, že technologie jsou zabudovávány do těla. Už eh, dnes třeba bionické protézy jsou eh, připojeny k tělu a plní důležitou tělesnou funkci. A už dnes mohou být považovány za část těla a jsou tedy pokryty tím právem na zdraví a právom, právem na tělesnou integritu. Takže Platí zde veškerý ten režim, eh, který se vztahuje na části těla, tak to tež se tedy vztahuje na umělé části těla. Už máme i nějakou judikaturu v této oblasti. Nebo některé tedy případy, které byly vyřešeny mimo soudní cestou. Další otázka se týkala těch eh, robotických společníků pro postižené nebo pro staré lidi nebo robotické chůvy pro péči o děti. Ano, ta otázka, kterou jste vznesla, to je důležitá etická otázka, kterou jsme řešili při našem výzkumu. Je to pravděpodobně ta nejdůležitější otázka. Ale obecná myšlenka je ta, že Robotič, robotičtí společníci a pečovatele pokrývají nebo vykonávají ty těžké povinnosti, aby těm lidským společníkům a pečovatelům uvolnili čas, ušetřili čas, aby mohli dále vykonávat své povinnosti, aniž by museli dělat takové ty uh, těžké práce, jako třeba uklízet dům a tak podobně. Takže to je tedy ta hlavní myšlenka za těmito technologie, technologiemi a za rozvojem takovýchto technologií. Vaše další otázka ohledně automatických nebo počítačem řízených automobilů a již existujících technologií. To si myslím, že je otázka stupně protože my tady hovoříme o zcela autonomních automobilech, eh, které jezdí bez eh, dohledu člověka, zatímco u toho druhého systému je nebo měl by tam být, musí tam být lidský dohled. A další rozdíl je, že tyto automobily by měly jezdit po ulicích, zatímco jiné druhy technologií normálně se pohybují na nějaké infrastruktuře, která je postavena pro tuto technologii, takže je to vlastně specificky designováno pro takovouto infrastrukturu, zatímco ta automatická auta jezdí normálně po ulici. Já bych to jenom uzavřel, ta první otázka lidských práv, tam bych také zdůraznil jednu věc, kterou zdůrazňujeme i v našich směrech, ta protéza, jakmile je instalována, by měla být považována za část těla. A to je i kvůli identifikaci. Jeden z obrázků, který, který jsme ukázali, tam byl velký problém s tím, že jeden z těch eh, lidí měl problém eh, při fotografování na identifikaci nebo tedy na občanský průkaz, protože měl implantovanou právě tuto technologii přímo tedy na lepce. Takže pokud jde o ty pečovatele, tak eh, často se říká, jak už říkala, říkala paní profesorka Pamerini, tak často ti lidé, ti pečovatele eh, musí vykonávat celou řadu věcí, zatímco tedy ti lidé, o které se pečuje, jsou rádi, když je třeba robot krmí, zatímco ten člověk, který je tam s nimi, si s nimi povídá. Takže ten člověk, když přijde ten pečovatel a musí třeba nakrmit eh, toho pečovaného, tak eh, se tím ztrácí čas na běžnou eh, konverzaci. Takže toto je specifická žádost, kterou jsme dostali od různých skupin, s nimiž jsme vedli rozhovory v průběhu našeho projektu. Est-ce qu'il y a une question encore Non, il veut, il veut répondre. Monsieur. Ah. ah okay. Just wanted a short note. I've, I've... Já jsem našel ve svých eh, dokumentech eh, ten odkaz, je to C pomlčka 175 proces a je to eh, v rámci smlouvy Eh, smlouvy, eh, která eh, je vyjednávána a ta smlouva o volném obchodu by mohla mít něco podobného, jako je ten proces C175. Děkujeme, to je užitečné. Tak teď už Teď už mi zbývá jen poděkovat všem odborníkům, všem přednášejícím za velice zajímavé prezentace. Děkuji vám všem, alespoň pro mě to bylo opravdu velmi plodné, velmi obohacující odpoledne a budu velmi ráda, když budeme mít možnost v blízké budoucnosti si to zopakovat. Takže vám všem děkuji a nashledanou.